dear colleagues, I would like to start the meeting. Milí kolegové, chtěla bych zahájit naše jednání. Milí kolegové, chtěl bych zahájit dnešní jednání. Slyšeli jsme od koordinátorky, že uvízla v dopravní špičce, nemyslím, že bychom měli déle čekat. Je již téměř 15 minut po začátku, takže já bych uvítal, kdybyste se usadili. A nyní přistoupíme k takzvané ustavující schůzi výboru REGI. Úkolem těchto 15 minut je zvolit nového předsedu a místo předsedy výboru a chci vás informovat nejdříve. Jsme usnášení schopní, protože nám stačí 13 osob k usnášení schopnosti a bohužel či bohudík máme pravidlo ustanovení 12 jednacího řádu, že odcházející předseda předseda výboru při volbě nastupujícího předsedy. Takže já budu předsedat volbám a chci vás požádat o pochopení. Nechceme porušit tedy naše předpisy. Zahájíme volbou předsedy a chci vás požádat, zda jsou kandidáti. Lambert van Nistelrooy za EPP, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Neměli bychom vás v této obtížné funkci držet příliš dlouho a sotva si dokážu představit, jak se asi cítíte. Ale jsem velmi rád a poctěn, že EPP si přeje navrhnout paní Hybner, Danutu Hybner, jakožto budoucí předsedkyně našeho výboru. A určitě bude ještě lepší, i když to je sotva možné. Takže kandidátka EPP, paní Hibner, na druhou část našeho mandátu. Děkuji. Já jsem právě toto cítila, že to nastane, protože jsem vám sdělila, že to není příliš příjemné a chci se zeptat, zda jsou jiní kandidáti nejsou další kandidáti, musím říci, že jsem souhlasila s touto kandidaturou, to je důležité prohlášení. Pan Fanistro ještě jednou. Ano. Já vím, jak to funguje v našem výboru. Je možné toto vyřešit aklamací. blahopřejeme. Chci vám eh, vřele poděkovat a ještě vám sdělím jednu věc. Splnila jsem povinnost eh, prohlášení o zájmu a chci vám skutečně poděkovat. Věřím, že i v druhé půli našeho mandátu, která bude plná výzev vzhledem k úkolům, které budeme absolvovat, bude zdrojem uspokojení ale určitě máme před sebou mnoho práce. A nyní bych chtěla přistoupit k druhému bodu této ustavující schůze, což je volba místo předsedu. Místo předsedové máme právo mít čtyři místo předsedy no, místo předsedkyně v předsednictvu našeho výboru a postup je stejný. Chci požádat koordinátory, zda máte návrhy. Místo předsedové mají své pořadí v běru. Máme prvního místo předsedu, druhého místo předsedu, třetího a čtvrtého místo předsedu. A také budou muset eh, souhlasit s kandidaturou. A také potvrdí, že splnili povinnost, to jest odevzdali prohlášení o finančních zájmech. Začneme Konstancou Krell. Nyní tedy kandidáti na funkci prvního místa předsedy. Děkuji. Nejdříve blahopřání pro vás, Danuto. Chci jménem skupiny SAD navrhuji pana Kakise jakožto prvního místo předsedu. Skvěle pracoval v první polovině našeho volebního období a určitě bude velmi úspěšný v tom druhém. Ptám se, zda jsou jiní uchazeči o místo prvního místo předsedu. Nejsou-li, takže pan Stavrakakis přikivuje. Děkuji Danuto, blahopřeji ke zvolení. A děkuji koordinátorce i kolegům a přijímám s radostí tuto funkci. Děkuji. A nyní Lambert van Nistelrooy, návrh druhého místo předsedy. Náš kandidát bude Markus Piper na místo druhého místo předsedy tohoto výboru. To je náš návrh. Markus vypadá, jako by byl v šoku, ale zdá se, že souhlasí. Betroffen aus. Já vypadám šokovaně celkem často, ale samozřejmě, že to budu vykonávat rád. Děkuji. Předpokládám, že oba kolegové splnili povinnost odevzat prohlášení o finančním zájmu a, a nyní pokračujeme. Romana Manesku a vy, vy chcete informovat za liberály, je to tak? Jménem ALDE bych vám chtěl poblahopřát k vašemu zvolení a navrhuji jako třetího místo předsedu paní Huismanovou, která přijímá tuto funkci. Mm. Není, není zde, ale přijímá kandidaturu pan François Alfonsi, kdo je kandidát zelen. Ano, zelená. Skupina zelených vám chce poblahopřát a chce vyjádřit své uspokojení, že jste byli znovu zvolena. Za nás bude kandidátem Michalis Tremopoulos na funkci čtvrtého místo předsedy výboru. Děkuji. Michalis Tremopoulos je přítomen, souhlasí. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za tuto čest, blahopřeji a ať naše práce úspěšně pokračuje. Děkuji mnohokrát. Tak chci navrhnout Máme přesný počet eh, funkcí a stejný počet kandidátů, takže můžeme hlasovat aklamací. Můžeme to také odhlasovat na jednou blokově, takže aklamací to můžeme odhlasovat. A bohužel váš první úkol, nový místo předsedové, podle našeho jednacího řádu se máte nyní odebrat sem ke mně, abyste seděli zde po mém boku. Takže, milí kolegové, můžete se ke mně připojit? Byla jsem tak eh, dojatá, že jsem vám ani nepomlahopřela, takže blahopřeji nově zvoleným místopředsedům. A nyní tedy končíme ustavující schůzi našeho výboru. A byli zvoleni i koordinátoři, pokud tomu správně rozumím. Takže vše je připraveno a můžeme se pustit do naší náročné práce, která stojí před námi. A nyní bych eh, chtěla zahájit eh, tedy řádnou schůzi, která tradičně je tedy vysílána na internetu. A v bodu 1 vás chci informovat. V bodu 1 přijetí pořadu jednání nedostala jsem žádné změny, žádný návrh změn bylo to snad poprvé. Takže pokud eh, nezazní žádné návrhy, nyní chci říci, že pořád našeho jednání je schválen. A přistoupím k dalšímu bodu, schválení zápisu z naší listopadové schůze 22. a 23. listopadu. Jako obvykle návrh zápisu byl zveřejněn, byl rozeslán a je považován za schválený na konci našeho jednání, pokud nebudou vzneseny námitky. Další bod eh, sdělení předsedy. Nemám žádná sdělení pro vás v této fázi, takže můžeme přistoupit eh, k dalšímu bodu. je běžné, že asistenti mluví více nahlas než eh, poslanci. Asi to tak bude i nadále. Takže nyní tedy projednáváme návrh stanoviska k řízení kvality evropské statistiky, kde je navrhovatelkou paní Elžběta Kataržina Lukacievská. Chci připomenout vám i, a někteří to možná ještě neslyšeli, někteří to asi nevědí, že zde máme nezvyklou situaci. Zjistili jsme, že náš hlas k řízení kvality statistiky by měl být slyšen, protože regionální politika je v metodice velmi závislá na kvalitě statistiky, evropských statistických údajů. A proto chceme poskytnout stanovisko k, ke zprávě Ekonu z vlastní iniciativy. A vzhledem k naléhavému hlasování ve výboru Ekon 6. února jsem požádala předsedkyni Ekonu dopisem, aby odložili své hlasování, abychom mohli toto projednat normální cestou. To je bohužel nemožné a proto že jsem navrhla koordinátorům, abychom schválili tento nezvyklý postup, což znamená, že jsme 15. ledna odeslali návrh zprávy vám a požádali jsme vás, abyste se připravili na velmi krátkou lhutu pro pozměňovací návrhy, která vyprší dnes po projednání návrhu stanoviska, protože to musíme odhlasovat zítra. Takže vás chci informovat o tom, že nyní projednáváme toto stanovisko, bude tu lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů, která se formálně zahájí. Dostali jsme jeden pozměňovací návrh v tomto v tomto procesu předkládání pozměňovacího návrhu máme lhůtu tedy do 4 hodin do odpoledne a hlasovat se bude zítra a to bylo dohodnuto s koordinátory. A nyní dám slovo paní Lukačevské. Prosím, paní Alžběto, máte slovo. Eh, děkuji bardzo, paní předsedající. Następně chtěla... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych srdečně poděkovat všem za to, že souhlasí s tímto urychleným řízením v současné ekonomické a finanční situaci a také eh, v souvislosti s událostmi v Řecku. Nikdo jistě nemůže pochybovat o tom, že kvalita evropských statistických údajů je velice důležitá. Hlediska našeho výboru spolehlivé statistické údaje mají velký význam a umožňují nám ověřit, zda se uplatňují priority příslušné strategie. Dále nám umožňují zjistit, zda je možné zajišťovat eh, harmonický a správný vývoj. Dobrá kvalita statistik nám umožní zlepšit kontrolu daňové makroekonomické politiky mém dokumentu zdůraznuji skutečnost, že je velice důležité dodržovat eh, důvěrný charakter údajů. Zároveň si kladu otázku ohledně toho, zda standardy navržené komisí v oblasti systému veřejného účetnictví Zda tyto standardy jsou nezbytné. Tato problematika je důležitá zvláště v současných podmínkách. Komise publikovala svoje sdělení po událostech v Řecku. V tomto sdělení se zakotvují kontroly inspekce, které by měly zlepšit kvalitu eh, statistických údajů u zdroje podle informací, které mám k dispozici, některé členské státy již e, uplatnili tato pravidla. Samozřejmě, že to generuje náklady. Proto bych chtěla navrhnout, abychom přijali efektivní řešení, která by mohla fungovat v každém členském státu. Ve svém stanovisku kladu zároveň důraz na nezbytnost vypracovat společný systém, který by proskoumal statistiky ohledně makroregionů. Já se domnívám, že takový systém je zásadní pro to, aby se mohl používat na regionální, lokální, národní a mezinárodní úrovni a aby statistické údaje, které zde budou používány, byly spolehlivé. Mám na mysli také přeshraniční oblasti, a to venkovské i městské. Potřebujeme skutečně spolehlivou metodiku ohledně hraničních oblastí unie a také hraničních oblastí šengenského prostoru. Zároveň musíme vypracovat účinnější nástroje z hlediska rozvahy, bilance, protože musíme správně zpravovat eh, tyto ekonomické údaje. Konstant Skréty. Děkuji. Já bych chtěla velice srdečně poděkovat zpravodajce. Možná, že je neobvyklé, že přesně to, co jste přednesla, my podporujeme, nebudeme předkládat žádné pozměňovací návrhy a chtěla bych poděkovat za dobrou práci. Děkuji. Uh, thank you, Madame Manescu. Děkuji, slovo má paní Manesku. Eh, Micro. Să-i mulțumesc să o felicit pe, pe raportoare. Děkuji. Chtěla bych poděkovat zpravodajce. Není vůbec snadné v takto krátké době navrhnout Eh, takový text, kdy eh, skupina s tím souhlasí a někdo nechce předkládat pozměňovací návrhy. Eh, je tady kolega zelených, není dobře, ale dostali jsme pozměňovací návrhy zelených a nevím, jestli se k tomu chcete ještě vyjádřit. Moc tam toho možná ani není, nemáte v podstatě na co reagovat na stínové zpravodaje. Ale ještě se hlásí pan Lambert. Um, v bodě číslo čtyři uvádíte, že přeshraniční oblasti a tak dále a hovoříte také z vnější strany hranice a to je podle mého názoru velice důležité, protože my potřebujeme tyto informace také z té vnější e, strany, e, tedy e, ze strany za hranicemi to tam v textu není a možná, že bychom to tam také mohli nějakým způsobem eh, zdůraznit, eh, ale eh, samozřejmě jsem si vás vyslechl. Hm, děkuji. Chtěla bych poděkovat všem koordinátorům. Souhlasím s poznámkou pana Nistelroje a pokusím se text eh, v tomto duchu upravit. V tuto chvíli eh, jsem dostala pouze jeden pozměňovací návrh eh, od zelených a, a, a myslím si, že ale není vhodný. Uh, thank you very much. So, yes. Děkuji. Další řečník. No Děkuji, eh, já tady zastupuji pana Peseta, který eh, je bohužel nemocný, nemůže být tady, ale mám tady eh, pozměňovací návrh. Já doufám, že paní zpravodajka s tím bude souhlasit, protože je to smysluplný pozměňovací návrh. vylepší to eh, územní tam, ekonomickou soudržnost a také to odpovídá postoj Evropské komise. Děkuji. Já bych chtěla kolegům pouze připomenout, že jediné rozhodnutí, které v tuto chvíli eh, máme, je, že eh, budeme mít určitou lhutu pro pozměňovací návrhy do odpoledne a potom budeme hlasovat až zítra, protože je tady málo času na diskuzi Eh, mezi stínovými zpravodaji a politickými skupinami. A ehm, myslím si, že tento bod můžeme v tuto chvíli uzavřít. Můžeme přejít k dalšímu bodu. Eh, I would like now we have A teď máme možnost volby protože formálně pan Nikolan Varmen přijde až za půl hodiny. To znamená, že teď máme 30 minut a mohli bychom eh, vyřešit, eh, probrat bod na pořadu jednání, eh, který jsme zařadili původně za bodem dánského předsednictví. Je to bod, kde jsem zpravodajkou já. A já bych vám vysvětlila, jaké jsou tady problémy, jaké jsou tady silné a slabé stránky a, a e, Můžeme tady zahájit e, diskuzi k tomuto bodu. Problém je, že tady nemáme zástupce komise, EIB e a potom tady takové pracovní skupina pokud jde o Řecko, ta tady není a oni by se chtěli eh, té diskuze účastnit. Takže eh, eh, můžeme možná začít bez účasti těchto stran, ale musíte o tom rozhodnout. Musíte mi říct, jestli s tím souhlasíte, jinak další jediná možnost je přerušit jednání do deseti hodin. Co si o tom myslí koordinátoři? Dobře, chcete, aby jsem pokračovala? Um, možná potom budete mít nějaké otázky na komisi a můžeme ji položit ty otázky, až přijde později. Je to velmi složité kvůli celému procesu. Je to naléhavá otázka, týká se to eh, pozměnění nařízení. Jehož cílem je usnadnit eh, lepší využívání finančních prostředků, které jsou k dispozici pro členské státy, které mají potíže eh, s různými růstovými balíčky, balíčky úspor v rámci tedy jak jim pomoci v rámci politiky soudržnosti a jde o to, aby to proběhlo co nejrychleji. Je to složité proto, že Rada členské státy v tuto chvíli ještě nezačaly na této věci pracovat. Dánské předsednictví eh, nás možná dnes bude o tom informovat, ale před několika dny eh, zatím ještě ani neměli naplánovaný eh, harmonogram a neměli naplánováno, kdy to budou řešit změnu tohoto nařízení. Mm, stínoví zpravodajové a také zpravodajka eh, se shodli na tom, že bychom se mohli snažit o řešení v rámci prvního čtení, ale pokud se proto rozhodneme, tak potřebujeme, aby tři instituce během celého procesu spolupracovaly, abychom eh, si byli jistí, že budeme eh, kráčet tím správným směrem, který nám umoční celou věc chválit během prvního čtení a nebylo to zatím možné, protože rada zatím ještě eh, nebyla v té fázi, kdyby nás mohla informovat eh, vůbec o tom, eh, jakým směrem se bude chtít vydat. Takže pro nás je to složité v tom, protože nevíme, ehm, jak to vypadá na radě, eh, kdy ehm, začne o tom jednat, eh, tak jsme se rozhodli, nebo je tady ta možnost, že můžeme na tom pracovat a pak budeme pokračovat, až uvidíme, eh, nebo budeme čekat, až se rozhodne rada, a nebo zpomalíme naše tempo, ehm, a nebo bychom mohli vyvinout tlak na radu. Je to paradox, protože jsme chtěli se dohodnout během prvního čtení a teď čekáme na jakékoliv signály o tom, že se něco na radě pohnulo. Já osobně jsem si řekla, že možná bychom už neměli vyčkávat a měli bychom se snažit, aby v únoru eh, jsme měli návrh eh, zprávy Snažím se vám tím vysvětlit, eh, jak vypadá ta situace. My chceme postupovat rychle, ale z toho důvodu paradoxně v tuto chvíli čekáme, až budeme mít nějaké signály o tom, eh, kterým směrem se to vydá na radě. Zatím eh, se konalo setkání v prosinci, kde jsme předložili otázky komisi k zodpovězení, ale zatím ještě nedošlo k žádnému vývoji ehm, kde bychom se dozvěděli, jaký proud na radě převládá. Takže vám to dávám ke zvážení předtím, než se posuneme k podstatě eh, této diskuze. Ráda bych vás také informovala o tom, že jsme zorganizovali Eh, velmi užitečné technické setkání, kde, eh, se účast, kde bylo, byla většina stínových zpravodajů, eh, byli tam zástupce, zástupci komise, nejenom generálního ředitelství regio, ale i z generálního ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti a to bylo velmi důležité protože toto je nástroj pro sdílení rizika eh, a to není nic nového, už jsou tady dobře zavedené nástroje, eh, které komise používá v oblasti malých a středních podniků, transevropských eh, sítí, vědy a vývoje. A pak je tady také finanční nástroj Jeremy a další nástroje. Takže jsme si tady vyměnili názory Eh, s komisí. A také Evropská investiční banka se zúčastnila zatím eh, všech našich diskusí a zvláště na tomto technickém zasedání to bylo velmi užitečné, protože nám vysvětlili, eh, jak budou postupovat a pak jsme tady měli také zástupce pracovní skupiny pro Řecko, kteří nám vysvětlili, že v Řecku už vyjádřili velký zájem o tento nástroj a teď v podstatě už jen pouze čekají na to, až ten nástroj eh, začne fungovat, takže ta věc je skutečně naléhavá. Pokud je o podstatu, o tom už jsme diskutovali, takže jenom pár slov. Toto je, je nástroj pro eh, krizové období. Mělo by to usnadnit používání eh, evropských finančních prostředků. Eh, v současnosti to spíše selhává, protože soukromé finance, které obvykle směřují do těchto projektů, v rámci veřejného financování na evropské národní úrovni v tuto chvíli nefunguje kvůli eh, riziku, které tady je a tyto finanční prostředky nejsou teď k dispozici a proto by eh, měl nastoupit tento nástroj, který by umožnil Evropské investiční bance zvýšit kapacitu, aby mohla poskytovat záruky a také půjčky. Takže by tento nástroj velmi usnadnil Eh, poskytování dalšího kapitálu, který v tuto chvíli chybí. Týkalo by se to především eh, infrastrukturních projektů, ale také v oblasti životního prostředí, eh, zejména v Řecku. Tam už čekají určité projekty a týká se například pevného odpadu. Takže tento nástroj by měl usnadnit tedy to financování a to je hlavní cíl tohoto nástroje. Budeme mít více finančních prostředků eh, pro projekty, které v tuto chvíli eh, jsou zablokovány a budou se eh, využívat závazky z roku 2012 až 2013, které ještě jsou v systému, tedy 2012 a 2014 a tyto dva roky by měly být obdobím, kde budou, budou tyto nástroje využívány eh, v rámci eh, této fáze politiky soudržnosti. Na tom technickém zasedání v prosinci jsme vyjasnili mnoho technických otázek s Evropskou komisí, ale eh, jejich zástupce tady bude i dnes a pokud budete mít ještě nějaké další dotazy, tak to bude příležitost je položit. Takže eh, to jsou hlavní informace z mé strany, i když možná bych ještě dodala, že jsou tady dvě otevřené věci, eh, které jsou i ve stanovisku, které připravuje eh, kolega ve výboru Ekon. Návrh komise, ačkoliv ten název je takový, jaký je, se to zaměřuje na financování projektů v rámci politiky soudržnosti. A tento návrh, stejně jako ten předchozí, který byl odhlasován v říjnu a v listopadu, se týká také spolufinancování a právní základ eh, vychází eh, z geografického pokrytí různých podpůrných programů. Pokrývá to šest zemí v Evropské unii a opět eh, by tato, toto nařízení mělo usnadnit eh, tyto postupy eh, pro těchto šest zemí, které mají problémy s bilancí, s rozvahou a mělo by to usnadnit zkrátka financování také v rámci EFSF. Ehm, pokud takže je to otevřená otázka, objevují se nejrůznější nápady, proč eh, nevytvořit nástroj z evropských prostředků, který by byl používán pro tyto projekty, které jsou financované eh, pouze eh, národně a ne prostřednictvím evropské regionální politiky. A že by se to vlastně mohlo eh, týkat i jiných zemí, eh, které nejsou eh, pokryty těmi podpůrnými makroekonomickými programy, ale které by si také přáli ten nástroj využít. Komise se donívá, že to ale není dobrý nápad, protože komise není schopná v této krátké době, kterou mají k dispozici, zvládnout tento rozšířený nástroj, kdyby byl takto rozšířen a e, navíc e, jsou tady problémy e, s financováním. Pokud bychom toto rozšířili i na jiné oblasti investic do infrastruktur, tak politiky soudržnosti by nebyly prioritou a tomu bychom se měli vyhnout. Já tady teď argumentuji tak, jako Evropská komise. Takže na náš výbor se bude muset rozhodnout ale můžeme požádat komisi i banku, aby eh, nám to ještě více vysvětlili. To jsou tady eh, věci, které jsou zatím otevřené a o nich bychom měli diskutovat. Eh, musíme zohlednit současnou situaci, fyzickou a technickou kapacitu komisy, protože Toto je režim, eh, kde bude na tom eh, spolupracovat komise a EIB a eh, bude to vyžadovat dostatek lidských zdrojů v rámci generálního ředitelství Regio, takže je to určité dilema. A já bych chtěl požádat chtěla požádat paní Clever, sociálně demokratickou kolegyni, která se účastnila příprav, aby se k tomu vyjádřila. Thank you very much for the, for the words. Actually, I would like to... Děkuji mnohokrát. Já vám chci poděkovat za vynikající spolupráci a organizaci technického briefingu. Bylo to skvělé a všechny otázky byly, většina otázek byla vyjasněna z mého hlediska. Za socialisty bychom byli pro rychlejší postup u tohoto dokumentu. Další věc. Včera jsem byla na výboru Ekon, kde se o tomto dokumentu jednalo. A je tam celá řada otevřených otázek, nejasných interpretací, špatných interpretací a my zatím vlastní stanovisko nemáme, takže uvidíme, co nastane do budoucnosti. V zásadě z té diskuse mohu, mohu říci, že otevřená věc je, kdo vlastně má nárok. A Měli bychom to nechat na politiku soudržnosti a nerozšiřovat to na všechny ostatní oblasti. Ale také souhlasíme s tím, jsou tu i další mechanismy, jak jste řekla na začátku. A to byla jedna z mých obav. My vlastně nevíme, jaká situace, jak situace se bude vyvíjet. Komise nám sice technicky vysvětlila, jak se to bude vyvíjet. Kafe. Takže mělo by to být schváleno co nejdříve, podle mého názoru, s co nejméně komplikacemi, ale je to věc naléhavá a měli bychom podporovat eh, co, to, co říká komise. Kromě toho bych chtěla ještě říci, je víceméně, že eh, také očekáváme tedy eh, vyjádření dánského ministra. Víme, že jsou problémy na radě z politického hlediska to není úplná priorita. Takže nechme to na ten další bod pořadu jednání. Děkuji. Děkuji. Ramona Manesku. Um, uh, e- Děkuji, paní předsedkyně. Je evidentní, že změna nařízení je důležitá, protože to usnadní realizaci programu soudržnosti a budou mít bezprostřední dopad na ekonomiku členských států, zejména těch, které jsou nejvíce zasaženy krizí. A tady mám na mysli zejména Řecko. A když vezmeme v úvahu význam eh, sdílení, tedy nástroje pro sdílení rizika a vezmeme v úvahu, že dokument předložený komisí je odborný svým charakterem, měli bychom dohloubky analyzovat jednotlivé podmínky, které se vztahují na tento nástroj. Tak, aby bylo nad slunce jasné, jak to funguje a abychom skutečně věděli, že tyto nástroje umožní sdílení rizika. A současně musíme zajistit, že exekutiva členských států využijí prostředky řádně, tedy prostředky z těchto nástrojů. A skutečně souhlasím s tím, s, s tím urychleným postupem, ale samozřejmě současně se musíme bedlivě zabývat podmínkami pro upatňování sdílení rizika. Děkuji. Elizabeth Schröter. Also zunächst stimme ich den Nejdříve souhlasím se sociálními demokraty v tom smyslu, že je smysluplné, aby ty nástroje byly omezeny tak, jak to provedla komise. A za druhé, není mi úplně jasné, co znamená toto zjednodušené řízení. Já si myslím, že ten text, alespoň jak ho předložila komise, je nepostačující. A proto z mého hlediska je nutné, abychom předložili, nebo měli možnost předložit pozměňovací návrhy. V každém případě zelení chtějí předložit tyto pozměňovací návrhy. A pokud by to bylo možné v rámci toho zkráceného řízení, tak je to v pořádku. Pokud nikoliv, tak bychom s tím měli problém. A ještě jednou se chci jaksi omluvit. Já bych vám chtěla poblahopřát paní Hybnerová a také místo předsedům k jejich zvolení. Uh, Děkuji i za místo předsedy Elizabeth. Oldřich Vlasák odešel. Je tady? Přesunul se. Takže máte slovo. Tam došlo tady po eh. přesazení. Já nemám nějaký další komentář, abych chtěl využít tohoto času, jenom bych popřál novému předsednictvu hodně štěstí, zdraví a řekl bych, střícnosti při jednáních na našem výboru. Zatím děkuji. Thank you very much. Děkuji. Je tu Čoma Segedy. Um, no Takže nejsou další komentáře, ale přesto Lambert van Nistelrooy. Děkuji mnohokrát. Proběhla výměna názorů již eh, minule ve výboru Regi. A jsem velmi rád, že jsme tolik času věnovali vysvětlení a zpřesnění. A můj osobní názor je, že bychom zřejmě měli zachovat v tom nařízení politiku soudržnosti a naše fondy, protože jinak ta diskuse se bude dotýkat spoustu, spousty věcí, rozpočtové kontroly a podobně. Otázkou je, kdy to proběhne, jak to podpoříme, tedy pro prostředky, které mohou být přístupněny pro naše projekty do dvou let, to je klíčový bod, a potom byly pochybnosti pro použití jinde. A do toho nám nic není. Nová nařízení pro další období, tam se můžeme shodnout a probrat to, probrat rovnováhu, kontrolu, efektivity čerpání prostředků. Takže můj osobní pocit je, že bychom vás měli podpořit jako zpravodajku ve výboru Regi. Dotáhnout to, co možná nejdále a vlastně snažit se přimět radu, aby uvažovala jako my. Byli jsme na snídaně s dánským předsednictvím a jsou do, motivováni, aby to dotáhli co nejdále. To je lepší než rozhodování. Ještě takto postupovat ku předu. George Stavrakakis. Paní předsedkyně, já bych vám chtěl znovu poděkovat za vaše úvodní slova. A chtěl bych poděkovat eh, také komisi za to, že nám předložila tento návrh. Tento návrh si vyžaduje určitou reakci z hlediska nedostatku likvidity a také dostupnosti úvěru z hlediska podniků v těch šesti zmíněných zemích. Je to návrh, který využívá současných možností. A to s cílem umožnit důležité projekty z hlediska infrastruktury, které byly zastaveny z hlediska nedostatku kapitálu v rámci současného systému půjček a záruk. Myslím si, že tento návrh komise umožní čelit velmi důležitým problémům z hlediska přidělování finančních prostředků, které souvisejí právě s nedostatkem likvidity a s bankovní krizí. Je pravda, že velmi důležité projekty v mé zemi byly zastaveny a jsou to projekty, které by mohly podnítit rozvoj řecké ekonomiky. Podle údajů statistického úřadu, konstatujeme, že současná recese řecké ekonomiky je způsobena právě nemožností zafinancovat eh, tyto projekty a programy z důvodu nedostatku eh, stálého kapitálu. Je tudíž nemožné získat eh, současné finanční prostředky této situaci. A návrh komise umožňuje přinést řešení pro tento závažný problém a také umožňuje oživit a znovu rozjet důležité projekty rozvoje. A opakuji, nebude to mít žádný dopad na rozpočet Evropské unie. A na závěr bych vám popřál mnoho úspěchů. Budeme pokračovat eh, v této diskusi po jednání s dánským ministrem. Musíme udělat místo pro dánského ministra, takže přerušujeme rozpravu, není ještě dokončena a zástupci komise ještě zareagují, takže neodcházejte, za chvilku přijde dánské předsednictví.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

is with Dear colleagues. No, vážení kolegové, vážení kolegové, milí asistenti, političtí poradci, zahajujeme naše zasedání, prosím, posaďte se. Jak víte, eh, další bod na pořadu jednání je eh, setkání eh, s ministrem Nikolaj Vamem, který zastupuje dánské předsednictví. Jeho portfolio pokrývá téměř všechno, je minister pro evropské záležitosti, to znamená koordinuje předsednictví, ale je zodpovědný také za politiku, za kterou odpovídá i náš výbor a proto je velice důležité, že jsme se dnes mohli sejít Budeme postupovat obvyklým způsobem, takže si vyslechneme pana ministra a potom budete mít prostor na otázky a komentáře. Máme více než jednu hodinu na toto setkání a proto doufám, že se nám podaří tento čas plně a užitečně využít. Vítám vás, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, vám nejprve poblahopřát k vašemu dnešnímu zvolení a chtěl bych vám také poděkovat za vaše vřelé přivítání. Vážení kolegové, děkuji vám za tuto příležitost setkat se a, prodiskutovat budoucnost evropské politiky soudržnosti. Jsem velice potěšen, eh, že eh, mohu být ve vašem výboru v Evropském parlamentu a představit vám program dánského předsednictví pokud jde o politiku e, soudržnosti. Nejprve několik obecných připomínek, pokud jde o dánské předsednictví, předtím, než e, vám poskytnu podrobnější popis našeho úsilí, pokud jde o politiku soudržnosti. E, já samozřejmě jsem velmi rád, že máme čas na výměnu názorů a už se těším na vaše komentáře Hlavní priority dánského předsednictví obecně jsou následující, jsou čtyři. Za prvé odpovědná Evropa, za druhé dynamická Evropa, za třetí zelená Evropa a za čtvrté bezpečná Evropa. Pokud jde o první prioritu, odpovědnou Evropu, je zřejmé, že musíme opět nastolit eh, řád a stabilitu v evropském hospodářství. Ačkoliv Dánsko není členem eurozóny, tak jsme tvrdě na této agendě pracovali nebo pracujeme eh, tam, kde je to možné a řešíme na radě také agendu pro růst. Především musíme vytvořit zdroje a způsob, jak obnovit důvěru v Evropskou unii. Chceme eh, také být eh, určitým pojítkem mezi eurozónou a jejími členy a členy mimo eurozónu. Evropská unie musí efektivně reagovat, musí být přesvědčivá, musí řešit bezprostřední eh, hrozbu zadluženosti v některých evropských ekonomikách. To si vyžaduje politickou vůli implementovat a přijímat nová pravidla ekonomického řízení eh, což je součástí evropského semestru. Tato pravidla budou eh, poprvé prováděna za dánského předsednictví. Další prioritou bude zajistit efektivní provádění reform, eh, které se týkají finanční regulace. To je velice důležité proto, abychom zajistili zdravý bankovní systém a minimalizovali riziko vzniku budoucích krizí. Víceletý finanční rámec eh, bude důležitou prioritou na naší agendě a je velmi důležité, aby nový rozpočet poskytl více finančních prostředků oblastem, jako je výzkum, vzdělávání a zelené technologie. Během prvních měsíců našeho předsednictví doufáme, že se nám podaří vyjasnit nejrůznější eh, technické rozpočtové aspekty a postupně bychom eh, se chtěli zaměřit spíše na eh, politický rozměr, kde bychom chtěli odstraňovat rozdíly mezi různými pozicemi členských států, více je sladit. Budu velmi otevřený. Není realistické myslet si, že vyjednávání skončí za dánského předsednictví, ale doufáme, že se nám snad podaří poskytnout Evropské radě dobrý základ pro eh, završení vyjednávání, eh, včetně eh, čísel před koncem to, tohoto roku. Ehm, náš evropský rozpočet bude muset zohlednit, že žijeme v době, kdy finanční zodpovědnost musí být jednou z nejdůležitějších témat. Pokud je o víceletý rámec, pro Evropu eh, nemůže být eh, pouze otázkou nákladu. Potřebujeme vytvořit růst a pracovní místa v Evropě a to eh, musíme zohlednit také při vytváření evropského rozpočtu. Finanční zodpovědnost, vytváření růstu pracovních míst, to jsou věci, které musí být prováděny současně. Další priorita vrátit se k růstu jde o podporu eh, dalšího rozvoje jednotného trhu. Eh, tento rok máme 20. výročí jednotného trhu. Tento trh, eh, jak se ukázalo, je jedním z největších výdobytků historie Evropské unie, ale přesto je tady ještě mnoho potenciálu, který nebyl vyčerpán a cílem dánského předsednictví je přispět k dalšímu jeho rozvoji, k modernizaci jednotného trhu Eh, máme 12 eh, specifických iniciativ komise, které se zaměřují eh, na vylepšení podnikatelského prostředí v Evropě. Budeme modernizovat účetní pravidla a lepší přístup podniků k, ke kapitálu a potom také pružnější pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Také potřebujeme eh, lepší bezpečnost eh, internetu pro spotřebitele a, a také eh, lepší využívání mobilních telefonů v zahraničí. Potřebujeme samozřejmě také zelený a udržitelný růst. Snažíme se řídit krizi a Eh, krizové a Evropská unie musí být udržitelná také z dlouhodobého hlediska. Evropská unie, eh, tedy pokud jde o zelenou agendu, byla vždy na předním místě a nyní je potřeba, aby se urychlil přechod k zelenější, udržitelnější ekonomice. Musíme tedy vytvořit ekonomický růst, aniž bychom zvyšovali naše využívání přírodních zdrojů a fosilních paliv. Tedy musíme eh, dát eh, na eh, program ty věci, jako je reforma zemědělské politiky, rybolovné politiky a dalších. Musíme být realističtí, uvědomujeme si, že tyto změny neproběhnou sami od sebe, musíme spolupracovat, musíme předkládat nové iniciativy, pokud chceme zachovat naši komparativní výhodu s jinými regiony ve světě. Jinak by hrozilo, eh, že eh, pracovní místa náročná na znalosti eh, a se přesunou do jiných částí světa, kde budou lépe investovat do přechodu k zelené ekonomice. Samozřejmě ekologické postupy to je velmi široký pojem Nejde pouze o to, abychom eh, dosáhli některých eh, strategických cílů, ale jde o to, abychom vytvořili více pracovních míst založených na znalostech eh, co nejrychleji. Dánské předsednictví bude tvrdě pracovat na tom, abychom zelenou agendu prosadili, ale samozřejmě budeme chtít, aby to vše bylo inkluzivním způsobem. Bezpečnější Evropa, pamatujete si na eh, události eh, arabského jara, a mnoho eh, uprchlíků se tehdy eh, zaměřilo na Evropu, eh, zvýšila se nelegální imigrace v Evropě a to ukázalo, že je potřeba zlepšit asilový systém v Evropě, abychom správným způsobem nakládali s lidmi, kteří k nám přichází. Dánské předsednictví bude velmi usilovat o podporu dobře fungujícího asilového systému v Evropě a také o lepší spolupráci v rámci Schengenu. Eh, jak do toho zapadá eh, politika soudržnosti? Chtěl bych připomenout historickou perspektivu. Eh, Dánsko naposledy předsedalo Evropské unie v roce 2002 na podzim, kde bylo rozhodnuto o historickém velkém rozšíření a politika soudržnosti měla a i nadále má velmi důležitou úlohu při vytváření Eh, souladu mezi různými eh, částmi našeho kontinentu, eh, které se sjednotily v Kodani v roce 2002. Od té doby jsme urazili velký kus cesty, ale velký kus cesty nás i čeká. Jak už jsem říkal, jsme v ekonomických podmínkách, které jsou velmi náročné. Není to běžná situace, ale širší ekonomický kontext v Evropské unii nemusí eh, být eh, nějak upřesňován. Rozpočtová situace nás nutí k tomu, abychom tahli za jeden pro vás a musíme zvýšit konkurenceschopnost, růst, zaměstnanost, eh, dobře vynakládat všechny finanční prostředky a to i v rámci politiky soudržnosti. Evropská politika soudržnosti je jedna z největší, jeden z největších úspěchů evropské integrace Není to pouze symbol evropské solidarity, ale eh, odráží také zásadní, eh, základní evropské zásady a je to také eh, důležitá součást Evropy, přípravy Evropy na současné nebo budoucí výzvy. Je to, tak toto vnímá dánské předsednictví, to je náš koncept, se kterým přistupujeme k politice soudržnosti. Politika soudržnosti eh, dnes podléhá běžnému legislativnímu postupu. Parlament a rada tady mají sdílenou zodpovědnost rozvinout eh, dále tuto politiku až do roku 2020. Je to eh, věc, na které musíme spolupracovat a dánské předsednictví vítá tuto příležitost úzké spolupráce s Evropským parlamentem. Pokud jde o rok 2020, rád bych připomenul, že hlavy států a vlád s podporou Evropského parlamentu přijali strategii Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Už v březnu 2010 byly vydány závěry, kde Evropská rada prohlásila, že bychom se měli více zaměřit na posílení evropské eh, konkurenceschopnosti, produktivity, růstu eh, a eh, ekonomiky. Hlavy států a vlád také dospěly k tomu závěru, že naše společné politiky, včetně politiky soudržnosti, se musí spojit a podpořit tady strategie 2020, to je náš rámec, musíme to mít na paměti, také pokud jde o rozpočtová rozhodnutí. Musíme nalézt takový rámec, který bude zaměřen eh, tím směrem, kterým rozhodly hlavy států a vlád, ale zároveň se musí přizpůsobovat eh, současným podmínkám, eh, konkrétním podmínkám budeme muset eh, přesvědčivým způsobem odpovědět na následující otázky. Jak bychom společně mohli eh, přispět eh, k splnění hlavních evropských cílů a jak dokážeme finanční prostředky skutečně dobře naplnit, dobře realizovat. To stejné platí, vše musí být velice cílené, i proces vyjednávání musíme opravdu mít na paměti, že musíme ukázat, že Evropa funguje, že komunitární metoda funguje, že jsme schopni eh, dosahovat dobrých výsledků pro naše občany. Chceme eh, co nejvíce eh, přivést vyjednávání k dobrému cíli a když budu otevřený, tak bych chtěl jednou pro vždy říci, že mýtus, že eh, Dánsko jako netopláce by neměl mít, eh, nemělo mít zájem na eh, rozvoji politiky soudržnosti, neplatí. My říkáme pravý opak soudržnost a celý tento balíček je tak obsáhlý, že nemůžeme čekat na to, co se stane v rámci MMF předtím, než začneme měnit nařízení. To je samozřejmě vše v zájmu eh, příjemců. Takže my na tom chceme opravdu pracovat, chceme společně s vámi dosahovat pokroku a výsledků. Dánské předsednictví by eh, chtělo současně postupovat po obou kolejích a dovést vše do zdárného konce. Politika soudržnosti a, a eh, legislativa v této oblasti nemůže být eh, vytvářena bez rady a MMF. Evropská rada v prosinci eh, tedy velmi jasně vyzvala naše předsednictví, abychom pokračovali v úsilí vytvořit základ eh, pro to, abychom o těchto věcech mohli závěrečně prodiskutovat v červnu na samitu 2012, na samitu v červnu 2012 my všichni musíme všichni prokázat, že jsme schopni se přizpůsobit výzvám a požadavkům ne. Dánské předsednictví vychází z dobrých základů položených polským předsednictvím, nebude šetřit úsilím při vyjednávání a při posunu jednání ku předu. Chceme postupovat solidně z hlediska rady, aby cílená bilaterální jednání, jednání rady a předpokládaná setkání na Radě pro obecné zájetosti postupovala ku předu, ale nemůžeme jít sami ku předu. Potřebujeme parlament jakožto partnera pro to, aby náš společný vlak eh, se pohyboval dále po kolejích a aby se naše úsilí nerozbíhalo do stran. A záleží na tom, jak budeme schopni nalézt dohody, protože jsme spoluzákonodárci a naše programy by měly být spouštěny v zájmu jednotlivých členských států. Dánská vláda dala pokyny dánským zástupcům zde v Bruselu, aby byli v úzkém kontaktu s parlamentem v zájmu jednání, předávání informací obou straně o vývoji jednání. A to je nezbytné proto, abychom zamezili zbytečné divergenci mezi spoluzákonodárci, abychom maximalizovali šanci na dosažení výsledku co nejdříve. Dámy a pánové, mám plnou důvěru, že se nám v tomto úsilí bude společně dařit. A dovolím si několik komentářů, co se týče souhlasu o balíčku o soudržnosti. Některé dojmy mohou být zavádějící a to je také tak, když projednáváme tento obtížný legislativní balík. Lidé mohou mít dojem, že situace je horší, než je ve skutečnosti. A souvisí to s lidskou povahou. Odoláváme změnám, ale někdy je změna nezbytná, když se musíme přizpůsobit okolnostem. A to platí zejména na současné křižovatce Evropské unie. Neměli bychom být příliš omračováni novinkami. Výkonnostní rámec a semantická koncentrace, strategická, strategické programování a finanční řízení. Jsem přesvědčen, že budeme mít možnost to projednávat v následujících měsících. Existuje metodika pro navrhované změny ze strany komise a jsem si jist, že nalezneme schudná řešení tam, kde situace vypadá na první pohled obtížně. Změna sama o sobě nemůže být špatná. A jde o to, abychom byli schopni dopracovat podrobnosti. A já jsem přesvědčen o tom, že společně toho budeme schopni a mé základní dnešní sdělení je sdělení optimistické. Musíme být aktivní jsem přesvědčen, že to není jenom potenciál pro změny, ale že to skutečně dokážeme. Je třeba postoupit v jednotlivých blocích, systém řízení, zjednodušení, zásadní projekty, projekty, které generují příjmy, hodnocení a monitoring. Budeme také vycházet z významných základů položených polským předsednictvím a Toto jednání proběhlo již včera. A pokud nastane správná chvíle, chceme řešit některé horizontální prvky, které mají politický význam. Jak už jsem řekl, plánujeme, aby politika soudržnosti byla na programu naší Rady pro obecné žalitosti na konci dubna a další na konci června. A kromě jednání o budoucí politice soudržnosti také se pokusíme dokončit jednání u změn současné politiky soudržnosti. Komise navrhuje nástroj pro sdělení rizika pro členské státy. A kromě toho některé státy tvrdí, že pro vytvoření nového nástroje v rámci politiky soudržnosti, který by byl schopen efektivněji bojovat s krizí. Díky ko- účinné spolupráci budeme schopni posunout jednání ku předu Máme málo času a je třeba jej moudře využít, abychom byli schopni skutečně politiku soudržnosti poskytovat Evropě v nejlepší podobě. Evropa si to zaslouží. Ten úkol není jednoduchý vzhledem k obrovskému úkolu, který je před námi, ale je to mnohem, je mnohem lehčí není vidět světlo na konci tunelu. Jak víte, polské předsednictví uspořádalo Radu pro obecné záležitosti, která byla věnová politice soudržnosti v prosinci. Neříkám, že budeme mít stejnou možnost za dánského předsednictví, ale polské jednání nám pomohlo skutečně urazit řádný kus cesty. A zdá se pravděpodobnější, že nadcházející strategický rámec nakonec bude předmětem běžného legislativního postupu. A mám plnou důvěru, že dosáhneme schody s komisí v této věci. Za druhé, bylo také jasné, že potřebujeme pečlivě kalibrovaný přístup. Pokyny, které budou adaptované pro jednotlivé země v naší politice soudržnosti. A není možné oddělit politiku soudržnosti od všech ostatních ekonomických rámců Unie. Na druhé straně doporučení nejsou vždy dostatečně konkrétní, politiku investic. Často se týkají politických reform, obsahují doporučení pro členské státy, přičemž politika soudržnosti vychází z nařízení a, společ- a sdíleného řízení na regionální úrovni. A v tom je rozdíl. Ale přesto máme plnou důvěru, že bude možné najít přijatelné řešení pro tyto otázky. A jednání o semantické koncentraci má širokou podporu pro politiku soudržnosti. A cílem je dosáhnout eh, kritický význam pro politiku v terénu. Současně musíme uznat, že členské státy eh, zdaleka se neschodne na všech detailech. A naším dojmem je, že členské státy nejsou připraveny ukázat eh, tedy konkrétní výsledky a úhrny v jednotlivých statistikách. A Otázkou je, do jaké míry ty, tyto otázky mohou ještě dozrát. Jsou to otázky výsostně politické a věříme, že budeme schopni je řešit během dánského předsednictví. Mezitím, dámy a pánové, chceme udělat významný pokrok a vycházet ze stavebních kamenů, které jsem se nastínil. A to bude znamenat cílený postup založený na prioritách. Čas pracuje pro nás, ale vše je v rukou jednotlivých delegací. A budeme schopni udělat takový pokrok, kterému budou připraveny jednotlivé delegace. A ve světle výzev, které jsem již uvedl, buďte ujištěni, že uděláme maximum pro to, abychom toto jednání posunuli co možná nejvíce dopředu, jak to bude jen možné. A v této snaze skutečně nám záleží na spolupráci Evropského parlamentu Já jsem přesvědčen, že společně s tvrdou prací a dobrou vůlí poskytneme výsledky a v tomto duchu a s tímto cílem dánské předsednictví se těší na spolupráci s vámi v oblasti politiky soudržnosti. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře. Děkuji také za představení politiky soudržnosti jakožto priority vašeho předsednictví na pozadí veškerých výzev, kterým Evropa nyní čelí a kdy bude Dánsko tedy předsedat Evropské unii. A také nyní lépe vidíme, jaké jsou souvislosti s tím, co Evropa by zde měla konat. Zahájím tedy diskusi, začneme koordinátory za EPP Lambert van Nistroje. Ehm, děkuji mnohokrát. Ehm, děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci, která byla velice jednoznačná je jasné, že jsme přáteli, ale můžete také o přátelé eh, přijít eh, v čase. To je alespoň eh, jaksi přísloví, které se u nás používá. Jde o to, abychom mm, skutečně se nevystavili riziku nenaplnit mm, úkoly do roku 2014. Musíme být schopni zareagovat na tuto výzvu strategie 2020. Když se podíváme do historie, tak vidíme, že je obtížné Eh, někdy se spolehnout na čas. V každém případě se o to budeme snažit. Vy jste hovořil o jednotlivých eh, základních kamenech a o rychlosti, jakou se bude postupovat. Také jste se zmiňoval o rozhodnutí, které by mělo být přijato. Já si myslím, že je nutné eh, rozhodnutí činit, protože pokud tomu tak nebude, budeme stále se potýkat s těmito potížemi a budeme ztrácet čas. Já se domnívám, že v příštích měsících náš výbor by měl jasně analyzovat tyto jednotlivé základní kameny a také bychom eh, měli jasně sledovat k těmto nařízením. Měli bychom tedy eh, pokračovat eh, před. Nicméně tady je jedna věc, která mě zaráží. Možná, že nepřevezmete stejný rytmus, jaké mělo polské předsednictví. Existoval předsednictví Polska, ministr pro kohezi. To ve vašem programu není. Nevíme, jestli budete plánovat také nějaké formální nebo neformální samity v této oblasti. Možná, že jsem dobře nesledoval Ehm, ten vývoj, který jste popisoval. Mohl byste nás ještě přesvědčit v tomto smyslu? Měli bychom na to klást důraz. Ehm, my máme na starosti některé tematiky a měli bychom spolupracovat. Všechny tyto ambice jsou velmi zajímavé. Na výboru ITRE váš kolega nám řekl, že hodla organizovat semináře a setkání E, víte, že i e, pan Hán je do toho zapojen. Hovořilo se o kohezním fondu, hovořilo se o různých workshopech a to vše v rámci agendy 2020. Mohl byste nám e, přesně, konkrétně říci, jakým způsobem byste uvažovali o tom, abychom my se účastnili na této spolupráci? Bylo by dobré, aby tyto věci bylo jasné i z hlediska programu, naplánování. Velice rádi konstatujeme, že jste hovořil o konkrétních signálech z hlediska tohoto společného strategického rámce. Provádíme zde velice aktivní práci a je užitečné, když budete na naší straně. A samozřejmě o tom budeme hovořit ještě také v souvislosti s vystoupením pana Hána. Nicméně Ohledně některých možností jste vyjádřil určité rezervy. Říkal jste, že pokud budeme mít štěstí, bude možné uvažovat o e, těchto nástrojích využívání e, kohezního fondu. Podle mého názoru je důležité, abychom přesně vymezili, o co se jedná. Nebylo by dobré komplikovat již tak komplikované záležitosti. Jestli by bylo vhodné aby se ještě mm, upravila tato nařízení, aby věci pokročily před. Samozřejmě, že to vyžaduje štěstí, trochu štěstí. Takže to jsou jednotlivé komentáře, které jsem chtěl vyjádřit, obecného charakteru, ale jistě budeme mít příležitost ještě o tom, um, o tom ještě diskutovat. Eh, Konstanz Král. Eh, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, mnohokrát děkuji za vaše návrhy. Velice vítám, že jste představil velmi náročný eh, program z hlediska kohezní politiky, ale to je také nezbytné, protože mm, pokud se nám nepodaří výrazně pokročit za vašeho předsednictví, tak eh, se nám nepodaří naplnit cíle do roku 2014. Vy jste oprávněně uvedl, že potřebujeme zacílení v rámci vašeho předsednictví. Já tady bych se chtěla zmínit o některých bodech, o kterých jsme hovořili během první diskuze našeho výboru. To znamená, jaké jsou směry a kde je možné, že tady bude většina pro eh, změny z hlediska toho, co bylo mm, předloženo komisí. Za prvé, samozřejmě, že podporujeme komisi v tom smyslu, že eh, kohezní politika by měla podporovat strategii 2020. To je jasné. Politika soudržnosti je však něco více. A toto by se nemělo ztrácet ze zřetele v rámci vyjednávání a doufám, že vaše předsednictví eh, se bude snažit hledat výsledky i tímto směrem. Dále je jasné, že v některých oblastech potřebujeme mnohem více flexibility, než navrhla komise. Eh, my jsme o tom diskutovali na začátku ve výboře a myslím, že je tady většina taková, která se domnívá, že musíme zorganizovat tuto flexibilitu a že mm, tady eh, smlouvy o partnerství mohly být možným nástrojem. Komise toto původně navrhla, ale v návrhu nařízení to nebylo příliš rozsáhle a dohloubky rozebráno z hlediska statutu, partnerství a tak dále. Vím, že na radě běží podobným způsobem tato diskuze. My bychom byli rádi, kdyby tyto partnerské smlouvy byly závazné z hlediska členských států a regionu, aby tady byla samozřejmě možnost eh, zohlednit jejich potřeby a aby to bylo zakotveno patřičným způsobem v těchto smlouvách. Co se týče strategického rámce, o tom bylo již hodně mluveno, takže to nemusím opakovat. Nicméně bych chtěla ještě poukázat na to, že vyjednávání ohledně politiky mm, soudržnosti musí samozřejmě paralelně probíhat také s politikou zemědělství, rybářství, rybolovu a také s politikou výzkumu, protože pokud všechny tyto oblasti budou pojednávány v rámci společného systému, tak musíme dávat pozor, aby se to nějakým způsobem nerozmělnilo a aby skutečně to v konečném závěru bylo funkční. Pak tady byla otázka ohledně zjednodušení. Dnes odpoledne budeme jistě o tom hovořit se zástupci komise, a to velmi intenzivně. Během vyjednávání na radě a v parlamentu musíme dávat pozor na to, abychom to zjednodušení neučinili pouze z hlediska managementu na povrchu. Jde o to, aby to skutečně zasáhlo i ty, kteří nárokují prostředky, kteří jsou příjemci. Nebylo by k ničemu, kdybychom udělali o dvě nebo tři zprávy méně. Musíme skutečně dbát na to, aby toto zjednodušení se prosadilo do podstaty eh, věci. A to by byl také důležitý <coughs> bod z hlediska uznání té evropské práce, kterou tady vykonáváme a také Eh, by bylo dobré eh, lépe jak si vysvětlovat evropskou integraci na úrovni regionu. Jako koordinátorka za eh, socialice a demokraty bych chtěla jednoznačně říci, jaká je naše pozice. My nechceme žádnou makrokondicionalitu v politice soudržnosti a v odpovídajících návrzích. Myslím si, že na tomto místě to musíme jednoznačně a hlasitě říci tady je potřeba vyjednávání a já doufám, že najdeme tu správnou cestu, abychom mohli společně spolupracovat a pokročit před. Takže já myslím, že to je z mé strany vše v rámci této první výměny názoru. Budu velice ráda, pokud se nám podaří nastavit eh, a zorganizovat společnou práci, spolupráci, protože dánské předsednictví je v klíčové pozici a mohlo by skutečně posunout kohezní politiku a možná, že se nám podaří i dodržet harmonogram, který byl stanoven. Děkuji mnohokrát. Thank you, Constance, very much. Děkuji, Konstance. Ramona Manesku. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi no, poděkovat panu ministru Bamenovi za prezentaci. A jsem ráda, že jsme se všichni shodli s předsednictvím, že regionální politika víceletý finanční výhled jsou klíčové pro ekonomické a sociální ozdravění v Evropě. Já nebudu opakovat to, co řekl pan Fanistoroy a paní Krell, ale mám pocit, že bych měla doplnit, že jsme si zvykli na velmi angažovaný a efektivní model polského předsednictví a očekáváme, že dánské předsednictví s námi bude spolupracovat stejně efektivně. Protože před námi v následujícím půlroce jsou významné diskuse o novém legislativním balíčku. A je tedy pro nás klíčové, abychom věděli, že můžeme s vámi vést dialog a že můžeme řešit konkrétní témata která jsou důležitá pro nás v souvislosti s novým legislativním balíčkem. Skutečně existuje bezpočet eh, témat. Nebudu zabíhat do odborných detailů, protože váš výklad a pracovní dokument eh, dánského předsednictví nezabíhá do podrobností, jsou to dokumenty obecné. Ale chci položit dvě otázky. Jak je váš názor na makrokondicionalitu? Jak eh, jste již slyšel, pochybujeme o tom, že je správné či přípustné eh, penalizovat příjemce za chyby vlád. A další aspekt, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je rozpočtové omezení, rozpočtové škrty. Co si myslíte o rozhodnutí snížit o ze 3,8 na 2,5 HDP Můžeme mluvit o řadě věcí, ale prozatím bych uvítala odpověď na tyto otázky. Děkuji. Za prvé, dovolte mi se vyjádřit k otázce, která byla zmíněna třemi kolegy dánské předsednictví chce vést eh, úzký dialog o politice soudržnosti s Evropským parlamentem. A politici jsou známí dlouhými odpověďmi. Já vám dám stručnou odpověď. Ano, my si to přejeme a očekáváme, že naše spolupráce bude skutečně velmi intenzivní. Nebude se konat neformální setkání ministrů o politice soudržnosti. Není to proto, že bychom si nemysleli, že by neformální jednání byla cena, ale dánské předsednictví bude mít mnohem více neformálních eh, ministerských setkání, než tomu bylo u předcházejících předsednictví. Ale budou existovat jiné iniciativy místo neformálních setkání, kterých bude méně. Chci to ilustrovat na příkladu parlamentu a tohoto výboru. Jedna z důležitých věcí, které proběhnou na jaře, podobně jako polské předsednictví, se bude konat konference o víceletém finančním rámci. A chci říci, že to není věc, které tleskaly všechny členské státy, a nebudu zde nikoho jmenovat. A ne všichni byli pro pokračování této tradice, ale je to jasný výraz eh, závazku dánského předsednictví spolupracovat s parlamentem. Řekli jsme ano, to je věc, ve které chceme pokračovat. A druhá důležitá část je, že se bude konat jednání o politice soudržnosti v dubnu a v červnu. A před těmito jednáními kde se bude jednat o víceletém finančním rámci, tak zástupci Evropského parlamentu budou přizváni, pan Lamasur a další. A tam budeme jednat o MFF, o víceletém finančním rámci. A byli jsme požádáni skupinou kolegů, abychom dopředu rozšířili rámec tohoto jednání aby skutečně nastal dialog mezi parlamentem, komisí a předsednictvím. A odpověď dánského předsednictví byla pozitivní. Udělejme to, protože chceme pracovat společně. Proto model naší práce byl trošku jiný, ale cíl je stejný. A chci také říci, že vítáme všechny dobré nápady. A pokud mohu, pokud budu moci se k vám vrátit později, tak to udělám rád a setkáme se i neformálněji. Neskutečně pro mě klíčové, že zde mohu říci, že to myslíme vážně v naší spolupráci s vámi. A myslíme to vážně, když říkáme, že s vámi chceme pracovat v duchu partnerství. Přicházím v tomto duchu a nejsou to jenom líbivá slovíčka, která vám zde říkám za dánské předsednictví. A v neposlední řadě Lambert zmínil tuto věc. Také řekl, že je zásadní, abychom opravdu udělali pokrok během dánského předsednictví a na tom se shodneme. Máme před sebou lhůtu, která je velmi aktuální. Je třeba dokončit v druhé polovině roku MFF, včetně otázek soudržnosti. A pokud by toto mělo být možné, bude to vyžadovat skutečně absolutní nasazení dánského předsednictví, ale také parlamentu a komise, abychom mohli v červnu předložit vyjednaný návrh, kde bude základ pro ze kterého budou vycházet jednání v druhé polovině roku. A to uděláme. A proto jsem na stejné vlnové délce s vámi, Lamberte, v této věci. A víte, že si toho jsme vědomi a vy jste uvedl zejména, vy jste mi osobně sdělil názor na konání konference a až skončí toto jednání, spojím se s ministrem, který má na starosti tuto akci, nejsem to já, má to na, za okol někdo jiný, a sdělím, jak je názor parlamentu. A očekávám, že tu, toto sdělení od vás přijme pozitivně, i od kolegů. Takže, takže chceme, takto chceme postupovat. Konstance, Konstanc uvedla, že je důležité, aby existovala spolupráce mezi parlamentem a předsednictvím. A zmínila i několik dalších otázek, například eh, zásada partnerství. Zásada partnerství, kdy se konzultují ti, kteří jsou ovlivněni spuštěním programu, to je věc přirozená a vycházíme z konzultativní tradice. To je pro mě věc naprosto samozřejmá. A já určitě chci spolupracovat s parlamentem v tom, jak bychom měli co nejúspěšněji tuto věc eh, rozvíjet. A vážím si vašich dnešních eh, poznámek. Pokud jde o makrokondicionalitu, to zmínila Konstance i Ramona. To je věc, která je velmi citlivá. Buďme upřímní. To je jedna z nejtěžších otázek, kterou máme před sebou. A víte, že to bude projednáváno ve skupině přátel předsednictví na radě a bude třeba to také zapracovat do právních aktů, ale nemyslím si, že tato část diskuse bude vyřešena za dánského předsednictví. Myslím si, že rozdílnost v názorech a rozsah odlišných postojů určitě bude znamenat, že to bude předmětem diskuse až do samotného konce. Ale poznamenal jsem si výrazný názor, který zde zazněl a sdělím to radě. Ale vězte také, že existují rozdílné názory i na radě, jak k tomu přistupovat. A nakonec bude třeba nalézt kompromis. Ale buďte ujištěni, že předám vaše sdělení radě, protože není důvodu, aby nevěděli, co si myslí výbor Regi. Ramona zde také zmínila otázku zastropování. Jednání u a vy jste skutečně poukázala na nejcitlivější otázky, které budeme řešit. A je naprosto správné, že o tom zde jednáme. Ale musím také říci, že jednání MFF budou moc, muset ukázat, zda se komisi podařilo nalézt správnou rovnováhu a názory se liší. Na radě to není žádným tajemstvím, ale mohu vás ubezpečit, že předsednictví je si dobře vědomo specifické situace i v některých členských státech, o které dobře víme. A zase, to je jedna z otázek, kde nakonec bude třeba nalézt kompromis a já vám já sdělím názory výboru radě a jsem si jist, že projeví velký zájem o stanovisko skupiny v parlamentu. A jsem si také jist, že to je jedna z oblastí, kde až dokonce budeme jednat o tom, co by bylo rozumným řešením. A to je také úkol předsednictví. Udělat to, co je možné, a dosáhnout takového výsledku, který by byl přijatelný pro členské státy, pro parlament a pro komisi. Děkuji. Děkuji, Jan Olbricht. <clears throat> Yes, Mr. Uh, first... Eh, děkuji. Nejprve bych chtěl říci, eh, že jsem velmi potěšen tímto velmi jasným prohlášením dánského předsednictví, že budete pokračovat eh, podpoře eh, z politiky soudržnosti jako takové. To je pro nás, eh, pro všechny velice důležité, protože nejenom předsednictví, ale i eh, stanovisko konkrétního důležitého členského státu hraje roli. A já doufám, že budete mít stejnou pozici i po dánském předsednictví, protože povinnosti předsednictví jsou samozřejmě velice specifické ale my budeme zkrátka doufat, že i později budete mít stejné stanovisko. Nyní eh, konkrétněji chtěl bych eh, nejprve položit jednu eh, obecnou otázku a politickou. Obecně je tady tendence buď posilovat roli Evropské komise, anebo naopak její význam eh, snižovat, eh, anebo mm, to nechat tak, jak to je. A nejde, eh, samozřejmě hrajou tady roli různé pravomoci, počet aktů přenesené pravomoci, a nejsou to pouze otázky eh, dánské vlády, ale mě by zajímalo, jak eh, vnímáte situaci eh, v radě v tuto chvíli. Myslíte si, že se to ubírá spíš tím či o ním směrem? A dvě věci, možná se netýkají nařízení, ale jsou velice důležité. Za prvé, jaká je pozice předsednictví, pokud jde Ehm, dopravní nástroj a v rámci eh, balíčku eh, politiky soudržnosti vidíme, že tam to bude sníženo o 10 miliard, ale nejde pouze o to, že ty peníze budou odňaty, ale eh, bude to věnováno takzvané Evropské agentuře. A mě by zajímalo, ehm, jak je to se sdílením řízením, protože tyto eh, finanční prostředky eh, ty nebudou eh, řízeny sdíleně, bude to centrálně řízeno v Bruselu a myslím si, že koncentrace je v takovém případě důležitá. Důležité je samozřejmě peníze přidělovat, ale ne odnímat ty peníze od zemí politiky soudržnosti Máme tady zasedání v Evropském parlamentu, kde se občas eh, ze strany generálního ředitelství Regio eh, říká, že ty peníze nám budou odňaty a eh, generální ředitelství TRAN potom naopak řekne, že nám ty peníze budou poskytnuty, takže my jsme velmi otevřeni nebo no, myslíme si, že budeme moci poskytnout těchto dalších 10 miliard zemím v rámci politiky soudržnosti. Hmm, takže jak to tady je? Eh, je řízení, zodpovědnost. Eh, tady nejde pouze o to, kolik peněz. Potom další velmi známá diskuze o EFSF, eh, e ESF, e pardon, tady by měla být pevná cena, nebo mm, já nevím, u 40% rozvinutější nebo 25% a otázka je, jestli by to mělo být pružnější a členské státy by potom sami rozhodovaly, jaké, eh, kde mají potřeby, které musí pokrýt. To je eh, samozřejmě věc, která je mimo nařízení, ale je to důležité pro to nařízení, protože pokud eh, tyto věci tohoto nástroje nevyřešíme, a, tak ESF e a pokud to nevyřešíme v rámci ESF, tak to bude velmi složitá situace. Takže to by byla první otázka na komisi a potom uh, tedy ESF. Prosím, odpověďte na, odpovězte na to. Uh, my doufáme, že zpravodajové a také delegace výboru REGI uh, budou uh, cestovat do Kodaně, nejenom eh, aby navštívili toto město, to je samozřejmě také velice zajímavé, ale kvůli spolupráci a kvůli diskuzi eh, s eh, dánskými orgány v Kodani o nařízení, takže doufáme, že se toho budeme moci zúčastnit. Děkuji další řečnice. Děkuji, paní předsedkyně. Mám nebo před hodinou jsme začali s diskuzí na konkrétní téma, které v radě působí určitý problém a já bych vás chtěla upozornit na takzvaný mechanismus sdílení rizika. Je to zvláštní mechanismus pro ty členské státy, které mají problémy s likviditou, ehm, pokud jde o eh, projekty Evropské unie. A eh, náš výbor, Evropský parlament by chtěl, aby tady bylo zrychlené řízení a viděli jsme, co tady komise navrhla, ale jak se zdá, někde na radě je to zablokováno eh, od prosince, eh, kdy došlo k poslednímu eh, setkání a já bych vás chtěla požádat, abyste nám vysvětlil, proč je to tam zablokováno, proč se nic neděje, protože je to naléhavá věc. Tento mechanismus je velice důležitý pro Řecko měli by eh, ty prostředky získat co nejrychleji a je to důležité i pro další země. A druhá eh, osobní připomínka. Předtím jste zmínili eh, směrnici o veřejných zakázkách. Možná, že byste k tomu mohl říci něco více, pokud bude čas, protože my čekáme na tento návrh. Ale jak se zdá, nic se neděje, takže možná, že vy budete mít nějaké aktuálnější informace. Rika Manem. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia arvoisalle ministerille. Paní předsedkyně, děkuji také panu ministrovi za mm, toto vynikající vystoupení. Ale opětovně jsme konstatovali, že i za polského předsednictví jsme se snažili o užší spolupráci a v tomto smyslu tady existují některé konkrétní priority a my doufáme, že i za dánského předsednictví bude možné eh, prosadit i do rozpočtu silnější politiku soudržnosti. Máme několik důležitých témat a já bych v této souvislosti chtěl položit několik otázek. Nejdříve partnerské smlouvy v této oblasti bychom měli zajistit zlepšení zapojení těchto partnerských smluv na úrovni jednotlivých regionů. Určitě bychom měli zlepšit zprávu na různých úrovních, pokud tedy přistoupíme na tento přístup. A v každém případě musíme dávat pozor na to, aby toto rozhodnutí nepadlo pouze na úrovni národních vlád. Také je velice důležité, aby byly podniknuty různé kroky v tomto smyslu, ale mm, chtěl bych se zeptat pana ministra, zda skutečně hodlá pokračovat ve snaze zjednodušování. Jaká konkrétní opatření v této době existují v této oblasti? Flat rate nebo jednorázová výplata Jaká další opatření eh, budete chtít uplatnit z hlediska zjednodušování? Je to otázka také úrovně národních států. A je pravda, že tady existují mm, různé stupně kvality zprávy a také byrokracie. A tady by eh, bylo možné také uplatňovat různé přístupy z hlediska těchto jednotlivých členských států. Dále se stále hovoří o tom, že se zavede určitá konkrétní mm, ta nejvyšší hranice. Co by to mělo za dopad z hlediska soudržnosti? Eh, jaký dopad by mělo toto jednání na úrovni rady? To je velice důležitá otázka z hlediska budoucnosti. Já sama jsem spravodajkou pro otázky evropské eh, soudržnosti a proto bych chtěla říci, že u této regionální soudržnosti se profilují velice jednoznačné otázky, na které je nutné odpovědět a zvláště náš výbor je musí zdůrazňovat. Víte, že z hlediska rozpočtu máme pouze 3,5%, které jsou vyčleněny na tyto oblasti. The floor is yours. Thank you very much. Máte slovo. Nejprve bylo tady řečeno, že tedy zda bude pozice dánského předsednictví, dánská stejná po ukončení dánského předsednictví jako během předsednictví. Minister pro evropské záležitosti Polska Nikolaj uvedl, že poté, co eh, má za sebou předsednictví, už teď může pracovat pouze v zájmu Polska. A já si myslím, že musíme uznat, že role předsednictví je velmi eh, jedinečná, mimořádná a pro mě je proto důležité v tuto chvíli si uvědomovat, že zastupuji 27 členských států a bez ohledu na eh, jednotlivé národní pozice eh, nebo naši pozici, já tady nehovořím za dánskou vládu, já tady hovořím za dánské předsednictví. My se pokusíme být otevřeným, konstruktivním předsednictvím a budeme eh, se snažit vytvořit prostor pro všechny, všech 27 členských států. Dánské předsednictví, stejně tak jako polské předsednictví, eh, doufáme, bude ve vašich očích také velmi otevřené. Eh, to je náš cíl a bylo to eh, vždy cílem i Dánska. Bylo to tak předtím, než jsme se stali předsedající zemí a bude to i poté, až předsednictví předáme dalším takže myslím si, že se nemusíte něčeho obávat a jsem velmi rád, že to mohu říct, říci. Potom otázka eh, k nástroji eh, Connecting Europe a komise tady navrhla dvě věci. Eh, jedna k vytvoření tohoto nástroje a potom vaše hlavní, vaše hlavní připomínka a potom ta finanční částka pro tento nástroj. A samozřejmě záměr je aby členské státy překlenuly své eh, nedostatky eh, v síti, v té hlavní síti. A není tajemstvím, že se hovoří o tom, že 10 eh, miliard možná půjde z politiky soudržnosti, nebo ne. A je to, do jaké míry je to číslo utajené, nebo mělo by být vyšší, nižší. Já si myslím, že to je něco, co musí být projednáno a samozřejmě i v rámci rady k tomu jsou různá stanoviska a já si to uvědomuji, vím, oč jde, rada si to také uvědomuje. A já si věřím tomu, že váš výbor a parlament obecně eh, ví, jak ta situace vypadá nebo co se tam děje, ale samozřejmě beru na vědomí vaše eh, postoje k této věci. Pokud jde o ESF a eh, tady přidělování prostředků, Eh, to je velmi důležitá záležitost. Opět není možné se k tomu definitivně vyjádřit, každopádně ne dnes a bude to jedna z klíčových eh, úloh, budeme muset nalézt v příštích měsících nějaké řešení a eh, mnoho z těch věcí, které dnes výbor řeší, je součástí toho, že nemůžeme říct, ano, máme, máme to řešení už hotové, připravené, protože jinak by se tady o tom nemuselo jednat. Není to jednoduché, ale pokusíme se samozřejmě v radě vytvořit stanovisko k těmto věcem a chceme mít velmi konstruktivní a intenzivní dialog s tímto výborem a ostatními poslanci Potom ten návrh návštěvy eh, v Kodani eh, velmi vítám, byl bych velice potěšen, kdybyste eh, skoordinovali, zorganizovali tuto návštěvu s dánským předsednictvím, tak abychom co nejlépe mohli pomoci s programem takovým, který by pro vás byl co nejužitečnější a jedna výhoda eh, toho, že jste ministrem pro evropské záležitosti, je, eh, že mnoho času trávíte i mimo Dánsko, ale já se samozřejmě pokusím, aby až budete na té návštěvě, jsem i já v Kodaně, v Kodaně byl. Myslím si, eh, že to by bylo dobré pro nás, pro všechny. Potom otázka koncentrace jak už jsem zmínil, je to eh, velmi eh, složitá otázka a na radě se nám nepodařilo ještě dospět k závěrečnému stanovisku k této věci. Doufám, nebo tedy, pardon, očekávám, že se tak během dánského předsednictví ani nestane. Paní eh, Kliva tady hovořila o nástroji pro sdílené riziko. Samozřejmě je to poměrně nový návrh komise, proběhla prezentace na radě a první diskuze k návrhu ještě za polského předsednictví. Strategie dánského předsednictví je eh, konzultovat a pečlivě připravit eh, tuto záležitost, aby eh, opravdu, až budeme pokračovat v jednání o tom návrhu, bylo vše dobře připraveno. Ehm, Rada eh, v souladu s předsednictvím, eh, nebo chceme tady připravit technický seminář už zítra a eh, Hlavním prvkem návrhu je využít částku politiky soudržnosti pro země, které trpí krizí společně s EIB, e tím, že by se tam zkrátka poskytovaly záruky pro spolufinancované projekty a jsou tam některé velice důležité detaily, které je potřeba dořešit, pracuje se na tom, ale souhlasím s vámi, že je to velice důležité a že se hraje o čas. E, samozřejmě čas může být přítelem, ale někdy nemáte mnoho času, i když samozřejmě doufáte, že budete mít e, dost přátel. Předsednictví udělá vše, co je v jeho silách, aby byly podniknuty nutné kroky a k vaší otázce veřejné, k ve, o veřejných zakázkách um, budeme se k tomu muset vrátit a potom to dořešíme. Rika, ano, eh, vy jste, hovořil o, vy jste hovořila o mnoha důležitých, otá, důležitých otázkách. Já nemohu na všechno odpovědět dnes, ale doufám, že se k tomu budeme moci ještě vrátit a více to probrat. Zjednodušování, obtížná záležitost, tak jak jste říkala, diskutovali jsme eh, o eh, sazbách, komise naslouchala a my samozřejmě tady chceme dále prohlubovat zjednodušování, zjednodušovat tam, kde je to možné. Je důležité, aby pravidla a nařízení byla co nejjednodušší, protože eh, a, a zároveň dosahovala našich cílů, ale mm, to je eh, součástí té obecnější diskuze o tom, co musíme udělat. V lednu jsme diskutovali o eh, politice soudržnosti, eh, tedy rada s komisí a v rámci toho jsme také se shodli na tom, že nechceme větší administrativu, chceme samozřejmě administrativní břemeno snižovat, eh, nechceme nějaké tlustospisy, nařízení, když je možné to vše udělat mnohem rozumnějším, efektivnějším, štíhlejším způsobem. A to je jedna z věcí, o které se diskutuje. Potom eh, princip eh, přechodové kategorie, eh, to bude probíráno v rámci diskuze o MFF. Návrh komise se zaměřuje na dvě různé oblasti tam byly ty konvergentní regiony, eh, které eh, by v určité fázi přecházely a potom HDP 75 eh, až 90 úrovně průměru EU. A to je tady druhá skupina. A to vše by bylo zohledňováno. Je to otázka rozpočtu, toho, kdo bude, za koho, nebo jak budou zkrátka probíhat ty platby. A Eh, jsou tady různé názory a vyjednávání v rámci MFF bude muset eh, dospět k takovému řešení, kde se vyváží potřeby různých regionů. Opět eh, si tady myslím, že tato otázka asi bude součástí kompromisu o víceletém finančním rámci a nejsem si v tuto chvíli jist, jestli bych vám mohl dát nějakou jasnější odpověď v tuto chvíli. Taky jste eh, hovořila o evropské eh, teritoriální spolupráci a zvláštních administrativních výzvách eh, přeshraniční spolupráce, ale to je pouze jedna stránka. Ehm, máme tady evropské administrativní výzvy a my se tady snažíme odstraňovat bloky, které brání nařízení a my tady budeme muset eh, řešit jak eh, systémy řízení, tak eh, kontroly během dánského předsednictví a také pokud jde o vztahy k dalším finančním nástrojům, tak si uvědomuji, jaký je názor vašeho výboru, pokud jde také přeshraniční aspekt těchto nástrojů. A v této věci Ovšem eh, vše závisí na komisi a na jejím eh, právu iniciativy a já se obávám, že taková integrace v tuto chvíli není na programu na pořadu dne. Na druhé straně eh, si uvědomujeme, jaké jsou tady problémy, když se opožďuje politika sousedství, a také pokud jde o externí hranice. Říkala jste Eh, k, nebo celou řadu různých otázek a my se k tomu ještě vrátíme. Děkuji a poslední skupina Petr Luhan a Viktor Bostináru. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji dánskému ministrovi za předložený program. Mám dvě konkrétní otázky Hlavní byly již položeny. Děkujeme za snahu o nalezení společné cesty pro vyřešení víze v následujícím půlroce. Můžete se s námi podělit o svůj názor na to, jak členské státy omezují veřejné výdaje kvůli krizi. Jak dánské předsednictví chce podpořit ekonomický růst a vytvářet nová pracovní místa pro mladé. Náš názor je takový, že politika soudržnosti by měla přispět k vytváření nových pracovních míst, zejména pro mladé. Máme průměr nezaměstnanosti 21% u mladých a země jako Španělsko, mají 40% nezaměstnanost mládeže. Politika soudržnosti by měla vytvářet nová pracovní místa, zejména pro mladé. A to z pohledu jednání o politice soudržnosti. Druhá věc. Chtěl bych vědět, jaký je postoj dámského předsednictví. Myslíte si, že v zelenější Evropě budeme schopni podporovat eh, aktiva v oblasti podnikání v ekologii. A jak to vypadá u ostatních odvětvových politik? Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu ministrovi za to, že jsem dorazil. Jsem zvláště vděčný, že jste hovořil z pozice státu netopláce a a že jste se tedy zasadil nebo postavil za kohezní politiku a vnímáte to jako důležitou oblast Evropské unie. Existovaly určité obavy z hlediska dánského předsednictví, z hlediska možných změn akcentů a naštěstí vy jste tedy prokázal opak, to znamená politika soudržnosti bude podporována i za vašeho předsednictví. Kolegové zde již uvedli některé připomínky a to ukázalo, že v současnosti je tady mnohem více otázek než odpovědí. A téma času je zvláště důležité. Právě vaše předsednictví musí eh, podniknout správné nastavení, protože eh, v roce 2014 eh, bude nutné samozřejmě uplatňovat Mm, tuto politiku soudržnosti a kohezní členské státy eh, budou muset vědět, jakým způsobem mají pak uplatňovat tyto operativní programy. Bude nutné také uzavírat nezbytné smlouvy a také to zakotvit do regionálních politik. Proto si myslím, že velmi záleží na vašem předsednictví a také na vašem umu vyjednat nezbytné orientace. Ještě jednou bych chtěl hovořit o přehraniční spolupráci. Vy jste řekl, nebo lépe řečeno kolegové uvedli, že mm, mnoho věcí potřebuje lepší spolupráci z hlediska zohledňování jednotlivých nástrojů. A vy jste poukázal na úlohu komise. Ano, komise mm, má závazek rozvíjet iniciativy v této oblasti. Ale já si uvědomuji, že právě na úrovni členských států jsou velmi různé přístupy. A v tomto ohledu bych vás chtěl velice požádat, aby na úrovni členských států jste se zasadil eh, za to, aby vyjádřili otevřeně svůj přístup k tomuto tématu a aby eh, skutečně mm, využívali ty existující nástroje z hlediska územní spolupráce. Přeshraniční spolupráce podle mého názoru je zásadním prvkem politiky soudržnosti. Je to tak, že tyto přeshraniční regiony v mnoha případech patří k těm méně rozvinutým regionům. A proto je nutné, aby Evropská unie mm, zde přiblížila svoje přístupy. Poslední otázka. Dánsko jako sedm ostatních států leží v tom jediném makroregionu, to znamená v rámci e, strategie Balckého moře. A Švédsko e, vlastně vyvinulo tuto strategii. Tehdy se zrodila tato strategie, je tady mnoho očekávání, nejenom těch pobřežních států, ale i z hlediska budoucích dalších makroregionů. Možná by bylo vhodné, kdybyste se k tomu vyjádřil, protože tady je možné odkazovat na tento region. Víte, že máme zde různé osy, Kodaň, Oslo a další. A myslím si, že tady je mnoho dalších oblastí, které jsou právě závislé na této politice. Děkuji, pane ministře, za vaši připravenost, otevřenost a za velmi obsažné odpovědi, které se nám poskytl jedna poznámka. Chtěl bych jenom doplnit nové obavy a nové otázky, které by vlastně tu evropský, ten evropský nástroj připojili k tomu, co řekl kolega Olbricht. Druhá otázka. Tedy rezerva pro nedosažení výsledků. I zde jsou Evropani rozděleni nejen uvnitř výboru, ale vím, že tomu je také v radě. Třetí věc, jaké je dánské stanovisko k úsporám energie v oblasti bydlení? Otevření fondu soudržnosti pro dotace v oblasti bydlení. Měl jsem podrobné diskuse s komisaři Potočníkem a Hedegard a oni se na to dívají pozitivně. Ospořádáme v březnu konferenci a jsem přesvědčen, že nadále to budou podporovat. Jaké je dánské stanovisko? A poslední věc. Vím dobře, že v březnu komisař Potočník zahájí diskusi o nové směrnici o hodnocení ekologického dopadu, dopadu na životní prostředí. Jaký je postoj dánského předsednictví u těchto významných otázek? Protože je klíčové vědět, jaké budou odpovědi. Pokud chceme navázat možnost, aby fondy reagovaly v případě, že znečišťovatel nechce platit, protože tam potřebujeme mít určité řešení, pokud nastane to řešení běžné. To byla poslední otázka. Já chci jenom říci, pro Evropský parlament je skutečně, jsme vynalozili velké úsilí, abychom měli skvělé dánské tlumočníky zde. A proto byste měl říct něco dánsky, aby se uplatnili. Josip Matula. Děkuji, paní předsedkyně. Budu co možná nejstručnější. Mám tři otázky. Chci se zeptat na pokroky u Fondu Solidarity. Jaká je situace? Ve výboru Regi jsme hodně jednali o subsidiaritě. Jak dosáhnout až k občanovi a k místní samozprávě? Jak zajistit, aby mohli občané rozhodovat? A minister nezdůraznil příliš úlohu regionu, když hovoříme o tom novém balíčku. Jak se tedy díváte na funkci regionu? Má být posílena v následujícím období? A třetí otázka je stručná. I když je naše rozprava zacílena na budoucí legislativní balíček, chtěl bych se nicméně zeptat na současnou situaci. Evropa má problém, jak se zdá. Ekonomický růst se zastavil v eurozóně i mimo eurozónu. A jaký je váš názor na ekonomický růst v Evropě v současnosti? Děkuji. Dovolte mi nejdříve zodpovědět první, poslední otázku. Na to se ptal také Petru. Jak zajistíme ekonomický růst v Evropě? Chci říci, že hlavní prioritou dánského předsednictví je zajistit, aby se Evropa opět pustila do práce existují různá opatření, utahování opasků, rozpočtové škrty, ale kromě toho musíme také zajistit eh, možnost eh, ekonomického růstu a vytváření pracovních míst v Evropě. A chci vás ujistit, že dánské předsednictví se angažuje v oblasti pracovních míst nejen pro mladé ve Španělsku, kde 45% mladých je nezaměstnaných, to je věc, která ovlivňuje do jisté míry všechny členské státy. A proto budeme poskytovat země odpovědi mladým. Reformy jednotného trhu přispějí k tomu. Prvních deset let z jednotného trhu vytvořilo 2,5 milionu pracovních míst a pokud opět provedeme reformu jednotného trhu, tak eh, vytvoříme nová pracovní místa. A když hovoříme o fondu soudržnosti a také o víceletém finančním rámci, tak je třeba zajistit, aby každé vynaložené euro vytvářelo pracovní místa a růst. A my jsme skutečně si velmi vědomi toho, že všechny evropské programy by měly vytvářet růst a pracovní místa. A během dánského předsednictví budeme zvlášť věnovat pozornost tomu, abychom provedli reformu jednotného trhu a zde se budeme snažit maximálně za těch následujících pět měsíců. A určitě v té druhé věci budeme řešit eh, zelený program. Ví, víme, že někteří v Evropě tvrdí, že pracovní místa v zeleném průmyslu je věc, kterou bychom měli více v Evropě prosazovat. A že to bude na úkor jiných oblastí podnikání. Ale správný přístup je dle mého názoru jednoduchý. Pracovní místa v, v ekologickém průmyslu a v oblasti změn klimatu budou vytvořena celosvětově. Otázkou není zda vzniknou. Otázkou je, zda vzniknou zde v Evropě, anebo zda vzniknou ve Spojených státech, v Číně a v jiných zemích. A je přesvědčením Dánsko přesvědčí, že bychom měli udělat maximum pro to, abychom podpořili iniciativy, které prosadí tento program, protože to, vytvá, to znamená vytvářet pracovní místa a také to generuje růst a tudíž budeme velmi angažovaní právě v této aktivitě. Joachim zmínil otázku, jak se díváme na makroregionální strategie. Poukázal na baltskou iniciativu, ale existují i další iniciativy, které by se mohly do toho zařadit. Já myslím, že je důležité abychom působili ve stávajícím rámci. Tudíž nenavrhujeme novou legislativu, nové struktury, nové financování. Otázkou je, jak nejlépe zajistit, že integrace makroregionálních strategií v současných nařízeních a v současných programech pro období 2014-2020. A tady se zdá rozumné volat po zohlednění makroidální strategie v oblasti programování. A komise předložila podle mého názoru kvalitní návrh. Samozřejmě je třeba na tom pracovat, ale je to dobrý základ, dobrý návrh. makroregionální strategie jsou důležitým nástrojem pro zajištění soudržnosti mezi zeměmi a regiony. A pokud umožníme významnou infrastrukturu a zelenější růst, tak makroregionální strategie budou představovat přidanou hodnotu. Ale musíme také zajistit, že to, co děláme, je správné. A proto je moudré, dle mého soudu, podle názoru předsednictví, abychom vyčkali na hodnocení komise makroregionální strategie v červnu příštího roku. A to je jeden z nástrojů, který můžeme používat pro podporu růstu a vytváření pracovních míst. A měli bychom se zde vrátit k jednomu ze základních bodů tohoto předsednictví. A jsme si toho dobře vědomi. Viktor zmínil otázku propojení jednotlivých evropských nástrojů. A i když to bylo stručné, tak to bylo přesné. Řekl jste, že sdílíte stejné obavy a my budeme mít možnost o tom ještě jednat. Ale také jste zmínil otázku úspor energie. A zda to je možné posuzovat v, v kontextu politiky soudržnosti. Dánské předsednictví se na to bude dívat pozitivně, ale samozřejmě musí proběhnout řada jednání a já jsem potěšen, že existuje již dialog s komisí na toto téma ale z pohledu růstu generace pracovních míst a zeleného programu, to je program dánského předsednictví. Tady skutečně vítáme iniciativy. A Jusif, úloha regionu. Já mám velkou úctu k regionu a také pro jednotlivá města. Já jsem sám bývalý starosta druhého největšího dánského města, takže já znám dobře situaci, že využití fondu není věc, která je pouze v kompetenci ministru, také to může proběhnout na místní úrovni a to zcela profesionálně. A je samozřejmé, že regiony a naši partneři obecně by měli být zapojeni do vytváření dohod o partnerství a to vyplývá z návrhu komise. A tak by tomu mělo být. Dánské předsednictví by chtělo spolupracovat s tímto výborem i s regiony na tom, jak to provést. A co se týče otázky solidarity, jak víte, návrh, pozice návrh komise z roku 2005 narazil na odpor v radě a jeho projednání bylo v roce 2006 přerušeno a ve sdělení z října loňského roku budoucnost Fondu Solidarity komise vyhlásila, že chce oživit návrh z roku 2005 a návrh byl stažen a komise chce zkoumat možnosti schválení nového návrhu v pozdější fázi. A podle mých informací tento návrh nebude předložen za dánského předsednictví tudíž dojde k omezenému pohybu dánského předsednictví. Závěrem bych chtěl něco říci dánsky, protože bych skutečně nechtěl zklamat eh, tlumočníky. Eh, vores eh, oversætter, uanset hvilket land de kommer fra. Tlumočníci bez ohledu na to, odkud přicházejí, si zaslouží díka. Také chci poděkovat eh, výboru za to, že vyslechli dánské názory na dánské předsednictví. Někdy, si, někdy budeme zajedno a někdy ne. Ale bez ohledu na naše názory, jasný postoj dánského předsednictví je, že si přejeme úzkou, otevřenou, férovou spolupráci s tímto výborem a s parlamentem. A velmi se těším na to, že v krátké době se setkáme se zpravodaji, plánujeme cestu do Kodaně, to je velmi dobrá iniciativa. Dánské předsednictví se těší na to, že je zde přijme a věřím, že se setkáme s co možná největším počtem z vás na konferenci, která se bude konat o víceletém finančním rámci za dánského předsednictví. A to je skutečně dobrá příležitost pro nás, aby předsednictví, komise, členské státy, Evropský parlament, národní parlamenty, všichni měli možnost jednat o MFF obecně, ale také o otázkách soudržnosti konkrétně. Takže tímto vám chci ještě jednou poděkovat za možnost eh, zde vás oslovit a těším se na další spolupráci a jsem velmi rád, že projevujete takový zájem o jasné sdělení, že my jako společenství můžeme učinit pokrok ve prospěch evropských občanů. Děkuji mnohokrát. Um. Pane ministře, chtěla bych se také e, k tomu vyjádřit několika slovy. Chtěla bych vám říci, že tady máme velmi pragmatický přístup k tomu, co děláme a myslím si, že toto je velmi obtížné období pro parlament i pro radu a e, tady pracujeme na budoucnosti Evropy, e, také pokud jde o rozpočet a my bychom vám chtěli nabídnout opravdu maximální spolupráci pro vaši práci na radu. Navízíme všechny formy, meetingy, formální, neformální, všechno, co vám zkrátka můžeme nabídnout. A nejenom, že můžete přijít, my vás dokonce vítáme, eh, budeme velmi rádi, když se s námi podělíte o nové informace. Eh, Stefan Ilnus, eh, který už nás zastupuje, který zastupuje systém trojky, tak doufáme, že tady budete eh, často a Potom jste hovořili o tom, že budete zohledňovat otázky eh, politiky soudržnosti a bude dobré, že na tom budeme pracovat s obou stran a ten meeting, eh, tam nebudou pouze lidé z rozpočtu, bude dobré, aby tam byli i lidé, kteří zastupují politiky, které jsou rozpočtem financovány politika soudržnosti je velmi důležitá a měla by tam, měla by tam být nějakým způsobem na tom neformálním zasedání eh, zastoupena. Hm. Všechno proto uděláme. Sdílet informace, spolupracovat, to je to, co bychom si přáli. Velmi vám děkujeme za vaše eh, otevřená, upřímná slova Děkujeme za to, že jste se s námi podělil o vaše názory. Já si dovedu samozřejmě představit, že rada bude mít v některých věcech jiné názory. A tady nehovoříme o Dánsku, ale děkujeme vám za vaši angažovanost. To eh, je rozhodně velmi důležité. Děkuji. Um, dear colleagues, the meeting is... Zasedání zatím neskončilo budeme pokračovat, takže prosím neodcházejte. Kolegové, budeme pokračovat. Přestávka skončila a chtěla bych eh, shodnout eh, diskuzi, kterou jsme zahájili předtím, než přišel pan minister, tedy diskuzi o nástroji pro sdílení rizika a, a také pokud jde o nařízení 1083 Hmm. A máme tady Evropskou komisi, kterou tady zastupuje a pan Distler, ředitel Distler. A pak jsou tady ještě jiní kolegové z komise. A máme tady také zástupce pracovní skupiny eh, Řecko, je tady pan Reichenbach, bude tady také zítra a on předsedá té pracovní skupině. Potom eh, generální ředitelství ECFIN, Tady máme paní Antony. Jak už jsem vám řekla, eh, to, to, tento nástroj není žádná novinka. Eh, komise už má eh, expertízu v této oblasti nebo v jiných oblastech, kde se používají nástroje pro sdílení rizika. A hm, pak tady máme také Dominik de Creancourt z Evropské investiční banky a chtěla bych investovat, eh, informovat naše hosty o tom, že jsme tady měli výměnu názorů eh, už předtím, než tady bylo dánské předsednictví a z této diskuze vyplynuly v podstatě dvě věci. Jednak to, že si uvědomujeme, že je to velmi naléhavá záležitost, rok 2012-2013 eh, eh, tady máme závazky eh, pro zřízení takových nástrojů, to znamená, není tady mnoho času. Je potřeba rychle nastartovat růst v postižených ekonomikách. To je tady naše východisko a Eh, jsme také znepokojeni. Pan minister nás informoval o tom, že rada se tady v těchto věcech zatím ještě nepohla vpřed a zítřejší eh, technické zasedání rady, jak doufáme, eh, vyvolá další aktivity na radě v této oblasti. Druhá věc, která vyplynula z naší diskuze k této věci, je důležitá, protože je to velmi, velmi podstatné, ačkoliv se to týká eh, geografického pokrytí i eh, záměru toho projektu, způsobilosti. Obecně se náš výbor donívá, že bychom se nyní měli zaměřit na politiku soudržnosti. Padlo tady mnoho eh, argumentů na podporu tohoto stanoviska a my bychom si také chtěli vyslechnout vaše argumenty, pokud jde o to, zda rozšířit nebo nerozšířit eh, uplatňování těchto projektů ehm, v rámci eh, tedy politiky soudržnosti. Další věc je geografické pokrytí. Tady je otázka otevřená. Tedy to, zda by to zvýšilo břemeno, eh, které nese komise pokud tento nástroj nebude omezen pouze na eh, změny šest členských států, eh, pro které bylo nařízení eh, změněno. A tyto otázky tedy zůstávají i nadále otevřeny, nebo možná ještě nějaké další technické záležitosti. Možná s tím někdo přijde a před dvěmi dny jsme měli tedy to technické zasedání, které jsme velmi ocenili. A já nevím, možná ještě v té diskuzi vyplyne něco dalšího, ale prosím, eh, zaměřte se především na to, eh, proč by eh, měla být rozšířena způsobilost a také geografické pokrytí. To by pro nás bylo velmi dobré pro naše rozhodování. Potom pracovní skupina pro Řecko, o tom se hovořilo včera na Ekonu, a existující názory eh, jsou spíše pro rozšíření pokrytí tohoto nástroje. To jen pro informaci. Slovo má Rudolf. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ještě jednou vám velice děkujeme za to, že jste eh, zorganizovali to technické zasedání, protože jsme přesvědčeni, že nám poskytlo příležitost zamyslet se nad celou řadou otázek, jako je způsobilost, fungování eh, nástroje a mohli jsme si vyměnit zkušenosti v rámci tedy eh, také těch kolegů, kteří jsou s námi dnes, zkušeností eh, s tím, co se děje v praxi. Je tady především pan kolega Reichenbach, který vám asi vysvětlí, jaká, jaký je poslední stav té pracovní skupiny Řecko. Eh, k vaší otázce se vrátím za chvíli, ale ještě bych řekl to, že tento návrh byl inspirován konkrétní situací Řecka. Byla jste hrozba um, v rámci aktivit NSRF, především pokud jde o velké infrastruktury, eh, bylo tady eh, do toho, nebo týkalo se to financování z různých stran, byly tady problémy řeckých bank, aby poskytli likviditu a partneři projektu se tedy e, nemohli takto poskytnout e, to, co poskytnout měli a tím pádem se projekty nehýbaly z místa. Pro nás tedy bylo velice důležité zajistit provádění e, opatření politiky soudržnosti v této velmi důležité oblasti a proto jsme museli také vyřešit otázku eh, dalšího financování eh, těchto projektů. A proto jsme přišli s tímto návrhem, eh, který jsme společně vyvinuli s našimi kolegy z EIB a ECFINu. Takže krizová opatření a Eh, zajistit provádění politiky soudržnosti. To jsou dvě důležitá témata. Eh, pokud se v tuto chvíli zamyslím nad vaší specifickou otázkou, tedy zda bychom mohli uvažovat o rozšíření návrhu na další členské státy, my se doníváme, že by to mělo být skutečně krizové opatření, a abychom byli konsistentní, tak jsme navrhli, aby se to omezilo pouze na ty země, kde už eh, jsme navrhli jiné změny, eh, abychom podpořili eh, tyto země v jejich obtížné situaci. Je to stejné jako u jiných návrhů, jako například navýšit spolufinancování, jak jsme se na tom dohodli minulý rok. Není to automatické, že bychom využívali eh, nástroje pro sdílení rizika ve všech těchto šesti zemích, které eh, v tuto chvíli jsou pod mechanismem eh, MMF nebo hm, pod těmi evropskými mechanismy. Vše je důkladně analyzováno a postupuje se případ od případu Neznamená to, že ve všech těchto šesti zemích ten eh, nástroj uplatníme a v tuto chvíli to vypadá tak, že jsme ještě eh, nezískali eh, pokyny od všech těchto šesti zemích, které by nám naznačovaly, že bude opravdu naléhavé tyto kroky učinit v tuto chvíli. Proto si myslíme, že bychom se měli eh, stále zaměřovat na krizi, na extrémní situace, které ohrožují provádění eh, důležitých projektů eh, v rámci NSRF. Pokud tyto projekty, o které především jde, by se neposouvali vpřed, tak by ta dotčená země přišla o velkou částku eh, z politiky soudržnosti, na kterou by nachměli nárok, protože by nemohli požadovat uhrazení eh, výdajů, eh, které jsou možné v té, tedy které se týkají toho evropského příspěvku. A to je velmi důležité. Znamená to, že návrh využít část Eh, prostředků, eh, které nebyly eh, přiděleny, tak aby se zajistil ten projekt, aby orgány mohly potom opravdu mohly využít ty prostředky, aby projekt mohl pokračovat. To je velmi důležité, protože jinak by ta země přišla o velkou část těch částek, na které má nárok. Potom jsou to projekty strategické povahy, mm, evropské strategické povahy například projekty eh, transevropských eh, sítí, potom eh, důležité projekty v oblasti životního prostředí a já si myslím, že pan Reichenbach vám to popíše blíže. Za druhé, proč se zaměřujeme na politiku soudržnosti? Pouze na politiku soudržnosti. Jak jsem řekl, cílem je zajistit provádění strategie politiky soudržnosti a to eh, v pokročilé fázi provádění, kde se nacházíme, by bylo nežádoucí, abychom přesunuli pozornost z těchto projektů, eh, které už jsou rozběhnuté a které, jsou, které nyní byly přerušeny kvůli krizi. My si myslíme, že je, je prioritou, aby tyto projekty pokračovaly. Je to důležitější nebo výhodnější, než abychom eh, rozčištili energii tím, že bychom se vrhli na nové projekty, kde bychom se nebyli jisti, jestli budou moci být eh, provedeny, zrealizovány během eh, tohoto období. Eh, stačí se podívat na harmonogram, na časový rámec. Zbývají nám už jen eh, asi dva roky na provádění projektů v rámci tohoto programového období. Pokud se objeví nějaké nové eh, návrhy na programy, tak by bylo výhodnější, mohly by být výhodněji financovány a naprogramovány v dalším období 2014 a dále. Musíme také uvážit, že tady budeme muset vyřešit problém způsobilosti. Eh, jedná se o politiku soudržnosti, máme tady eh, evropská a národní pravidla způsobilosti, podle kterých se řídí provádění eh, jednotlivých akcí a pokud bychom se odklonili od tohoto principu, tak bychom museli se vypořádat s celou řadou dalších otázek, věcí a myslím si, že by to nepomohlo ani tady, eh, když tady diskutujeme o zkoumání těchto návrhů, tedy tady v parlamentu i na radě. Takže to jsou všechno věci, které zohledňujeme v rámci této diskuze o rozšíření pravidel eh, za rámec politiky soudržnosti. To je to, co eh, jsem chtěl říci a možná kolegové to doplní. Thank you very much. Very briefly, I don't know whoever would like to... Nevím, kdo ještě chce promluvit. Chtěl bych jenom říci, že to, co jste naznačila na začátku, tedy otázka naléhavosti, je skutečně pro Řecko, zejména u dálničních koncesí, věc, kterou bych chtěl zdůraznit, abychom spustili ty projekty, které ne, pokračují ty čtyři projekty. To je skutečně priorita číslo jedna pro Řecko, pro premiéra Papadema. A celá řada snah zde pokračuje, aby se to umožnilo, abychom umožnili změny v nařízení a je poměrně malá naděje, že by se to podařilo bez změn v nařízení. A proto je také velmi důležité z finančního hlediska, nejen z hlediska soudržnosti, ale také z hlediska Řecka, protože pokud tyto projekty nebudou pokračovat, tak držitelé koncesí, kteří mají jasné smlouvy, mohou tedy předložit své finanční nároky a ty nároky mohou být finančně poměrně významné. Takže nejde jenom o zahájení projektu, ale také ukončení projektu, abychom zamezili významným finančním nárokům. A další projekty budou podporovány nástrojem pro sdílení rizika, ale dálniční koncese v Řecku jsou prioritou číslo jedna. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nevím, zda někdo další se k tomu chce vyjádřit. Děkuji. Já jsem z DG ECFIN. Chci zopakovat, co bylo řečeno již minule na technickém jednání. Prosím, vězte, že to není nic nového. Nástroje pro sdělení rizika existují 6 let, byly pro výzkum a infrastrukturu již vyvinuty, tudíž vycházíme z něčeho, co již existuje a co bylo transparentním způsobem podpory infrastruktury. Chtěla bych říci, že všechny projekty financování z EIB jsou projekty, které jsou zveřejněné. My také informujeme rozpočtový úřad o těchto nástrojech a celá řada informací je již k dispozici. A to by mělo posloužit jako odpověď ke zbývajícím odpovědem, otázkám, pokud vůbec nějaké jsou. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto možnost říci několik slov o této skvělé iniciativě, kde skutečně děkujeme komisi, že tento návrh předložila. Dvě věci, které by měly být skutečně stručné a zacílené Naléhavost, ano. Naléhavost je skutečně pravidlem číslo jedna. A nejen naléhavost, pokud jde o rozhodnutí, ale naléhavost v oblasti realizace. Pokud máme být ti, kteří to realizují, tak je důležité, aby vytvořené podmínky umožnily velmi rychlou realizaci. A tady si myslím, že otázka nárokovosti by měla být skutečně Eh, pečlivě zvážena, protože operační programy byly rozhodnuty v různém čase a priority se změnily v některých zemích, v některých situacích v průběhu krize. Některé projekty byly zablokovány a proto strukturální fondy nejsou vyčerpány. A pokud budou odblokovány, tak někde nastávají potíže a jiné projekty by mohly by mohly vlastně převzít to financování v globální politice soudržnosti, takže pružnost je také důležitá. Myslíme si, že přijaté rozhodnutí, které je dobré, že je možné navýšit maximální procento financováním z, z grantů nad rámec 25 tak to je také faktor, který ovlivní nárokovost, protože pokud má nástroj pokrývá pouze 5%, tak eh, se k tomu cíl nepřiblížíme. Takže tady bude třeba skutečně umožnit eh, přístup k dalším projektům a bude třeba zajistit financování z jiných zdrojů než z grantů. A z těchto důvodů si myslíme, že ta cesta EIB, kterou připomenula ECFIN, to je průst, transparentní cesta a měla by být plně využita pro to, aby realizace nastala ve velmi krátké době, kterou máme před sebou do termínu. To se týká nároku, nárokovosti a potom samozřejmě nechceme předjímat priority. Jak pan Reichenbach nám připomněl, u Řecka je to jasné sdělení, to bez zbytku podepisujeme. Ale flexibilita je také významnou otázkou. Pokud jde o země a zeměpisné zacílení, tady je klíčovým slovem krize, jak řekl pan Fanistelerovi. A krize jde asi za hranice států, které jsou v rámci programu. Některé velké země jsou v krizové situaci a pokud bude trvat dlouho, než se změní nařízení, a pokud nedojde k relokaci těch prostředků, a pokud e, přijímající členské státy mají rozhodovat o přijetí nástroje, tak myslím, že by se to měl skutečně otevřít dalším zemím. A možná to nevidím v globálu, ale pokud ten regulační postup bude takový, že za půl roku uvidíme, že třeba jít dále, tak by dnes bylo nesprávné to uzavírat. Děkuji. Děkuji. Tady nejsme proto, abychom rozhodovali, ale proto, abychom naslouchali. My jsme vyslechli vaši argumenty. Asi to příště nepomohlo konečnému rozhodnutí, ale pokusíme se. Ano, Rudolf, já bych chtěl doplnit jedno upřesnění k tomu, co řekl Dominik. Tam nejde o těch 5%, které bychom zabezpečili tím nástrojem pro sdílení rizika, ale těch 5% by vlastně byly tím národním dílem spolufinancování u výdajů, které jsou vlastně v tom, eh, co není zatím v projektu zafinancováno. A o to tady nejde. Tam jde o to, o to co není pokryto tím nedostatkem financování. A u koncesních projektů a u dalších, to jsou ty části projektů, které nejsou zabezpečeny, které nejsou zajištěny. A u řeckých dálnic, abych to stručně nastínil, 50% celkových nákladů jsou pokryty právě financováním evropským přispěním z 95% a 5 je z národního spolufinancování. A stejná částka přichází od ostatních přispěvatelů do projektu. Takže to je ten finanční objem, který chceme zabezpečit v těchto projektech. Takže další otázky z naší strany? Není-li tomu tak, myslím, že můžeme uzavřít tento bod a nebudeme šetřit úsilím, aby zpráva byla připravena na další jednání. A slyšeli jsme předsednictví, skutečně chceme sdělit předsednictví, že je to věc, která je velmi naléhavá. Říkají nám to všichni komise, Task Force i EIB. Takže tímto končíme. Nyní nastává schůze koordinátorů, takže prosím opuste sál a zůstanou zde pouze koordinátoři.